<laughs> Dobré ráno, kolegové, můžeme začít. Čeká náš setkání eh, se zástupci národních parlamentů, ale ještě předtím nám zbývá dokončit práci od minula. Máme zde zástupce, ale nejdříve schválíme ještě pořád jednání je tady považován za schválený. A prohlášení předsedkyně. Měla jsem setkání s, se zvláštním zástupcem OSN v oblasti pravdy, spravedlnosti, reparací a záruk. Tento post byl založen nedávno. Je to pan Pablo de Graif. Snaží se o to, aby byla zajištěna spravedlnost, aby trestné činy byly trestány, aby existoval nezávislý dohled nad bezpečnostním systémem a také, aby se prosazoval právní stát na mezinárodní úrovni v oblasti lidských práv. Já jsem s ním hovořila. Říkal, že v těchto oblastech je Evropská unie vnímána jako globální hráč. Nicméně uvnitř Evropské unie stále ještě existují určité mezery. Možná v nadcházejícím funkčním období by možná někteří poslanci chtěli mít zprávu z vlastního podnětu, která by se podívala na to, jakým způsobem se snažíme prosazovat eh, spravedlnost, ehm, mm, reparace a záruky v Evropské unii. Dále jsem se eh, setkala s Hu Jiem, eh, držitelem Sacharovovy ceny Evropského parlamentu v roce 2008. Promiňte, nesetkala jsem se s ním. Hu Jia je v domácím vězení dal interview na televizi Sky News. Eh, dále bych chtěla říci, že v říjnu mezi nás přijede Aung San Suu Kyi. Eh, konečně převezme Sacharovovu cenu, bude zde 23. října. Budeme mít společný 21. Eh, října budeme mít společnou schůzi AFED 9 a DRA a poté 22. Eh, října eh, bude na plenárním zasedání. Pokud jde o Bahrajn, pan Harry Almasuk, eh, generální tajemník opoziční strany, byl vyslýchán 7 hodin 17. září. Byl poté ve vězení byl vyslýchán v souvislosti s událostmi ze 6. září. Opozice zorganizovala demonstraci, na, které přišlo, na kterou přišlo asi 6 tisíc lidí. A pan Hamasuk eh, byl poté zatčen. Možná jste Eh, také četli v novinách, že jedna z žen eh, Pusy Rájet v Rusku, Naděžda Hlokonekova, eh, zahájila hladovku, aby protestovala proti, jak řekla, otrockým podmínkám ve vězení, kde si odpikává dvouletý trest. A také posledně, když jsme se setkali, hovořili jsme o nucených pracek v Uzbekistánu při sklízení bavlny. 21. září Sergej Narmov, nezávislý novinář, který pravidelně podává informace o otrockých podmínkách v bavlnovém průmyslu, byl zadržen a nevládní organizace poukazují na to, že byl zadržen inkomunikádo. Já jsem požádala o to, abychom k tomuto tématu dostali více informací. Takže to byly prohlášení předsedkyně. Dále se dostáváme k bodu číslo 3 a to je návrh zprávy týkající se eh, návštěvy delegace výboru DROA eh, v Africké unii a Etiopii. Byla nám předložena velice komplexní zpráva, která zahrnuje to, co jsme dělali. Nicméně kolega Bisep eh, minule poukázal na některé věci. Jednalo se o hladovku novináře Alema. My jsme se obrátili na evropskou delegaci v Addis Abebě, abychom dostali více informací. Asi si vzpomenete, že jsme plánovali a dostali jsme eh, povolení navštívit eh, vězení Kality v Addis Abebě. A zároveň jsme se chtěli setkat s některými blogery, kteří tam jsou zadrženi. šlo nám o to podívat se tedy do vězení a hovořit s některými vězmi. Jedna z věcí, kterou jsme zmínili, byla, že pokud bude čas v následujících měsících, delegace Evropské unie pojede do vězení na návštěvu. Eh, my jsme eh, při naší návštěvě eh, z vězení byli vyhnání, nebylo nám umožněno setkat se s blogery, takže chceme, aby se Evropské unie v této oblasti jednala. A rovněž jsme se zabývali evropskými programy v některých velice chudých oblastech, kde žijí nomádi. Když jsme tam byli, zástupci této komunity poukázali na to, že se na ně nikdo neobrátil s dotazem, zda by chtěli být přesídleni a za jakých podmínek, protože k přesídlování v současné době dochází. Takže jsme se zabývali tím, jak tato věc postupuje. Některé nevládní organizace, mezinárodní nevládní organizace poukazují na to, že Eh, lidská práva těchto pasteveckých eh, komunit jsou do jisté míry porušována. Když jsme tam byli, zástupci vlády i Mezinárodní komise pro lidská práva poukázali na to, že v ochraně lidských práv v této oblasti jsou určité mezery. Za nedlouho bude vydána nová zpráva k tomuto tématu. To byly tedy otázky. Máme zde paní eh, Gien, eh, která je expertkou na Etiopii. Um, Dobrý den. Omlouvám se za minulý týden. Bohužel jsem z nanávých důvodů nemohla eh, přijít na vaše zasedání a také se nám mezi tím podařilo získat eh, odpovědi od delegací. Děkuji za to, že jste předali. Jak asi víte, tak jsme v lednu měli jednu schůzi, kde jsme připravovali návštěvu výboru. A jak asi také víte, tak velmi Eh, pečlivě sledujeme situaci v oblasti lidských práv v Etiopii. Co se týče novináře Alemu, tak eh, tady také monitorujeme jeho stav, ale jediné informace, které zatím máme, jsou od jeho rodiny. Nepotvrzené zprávy říkají, že už není nebo nedrží hladovku. Náštěvníci nemají přístup, což je přitom její právo. A co se týče té zrušené náštěvy do vězení v červenci, tak k tomu jsme dostali potvrzení od vládních orgánů, že by to mělo být možné. Setkali jsme se se zástupcem zprávy věznictví tento týden, nevím přesně, jaké to datum je a potom to, po této schůzce se plánuje návštěva vězení. Návštěva europoslanců byla zrušena s tím, že podle vlády se změnil účel té návštěvy, přeskoumání eh, podmínek ve vězení a návštěva konkrétních eh, vězňů, paní Alemo. A jak víte, postoj etiopské vlády je v tom, že v Etiopii žádní političtí vězni nejsou a proto odmítá poskytnout přístup k jednotlivcům eh, ve vězení, takže když platne se na žádost o návštěvu konkrétního vězně, tak tu celou návštěvu zrušila etiopská vláda, což je samozřejmě velmi nešťastné, jak si asi dovedete představit. Ale v tomto kontextu teď nás etiopská vláda ujistila o tom, že návštěva věznice může proběhnout kdykoliv, pokud ten účel bude přeskoumání ehm, podmínek ve věznici a pomoc vládě, jak je zlepšit. Další informace máme v tom, že FCC teď má přístup ke všem věznicím, jak eh, v hlavním městě, tak v regionech. A v tom smyslu se ta spolupráce velmi eh, zlepšila od začátku tohoto roku. Obecně je zaříci, že pořád převládají obavy o různých protiteroristických proklamacích, o um, legislativě, podle níž byla odsouzena paní Alemo. Neustále to znášíme v dialogu s etiopskou vládou, to spadá do dialogu podle článku 8. A v prosinci, naposledy jsme to tady znesli v prosinci eh, v dialogu s premiérem. Dále k předsedlovacímu programu. Od roku 2010 eh, dárci z EU, jako součást skupiny mezinárodních dárců, zavedla dialog s etiopskou vládou o přesidlování s tím, že se bude sledovat provádění na základě pravidel dobré praxe a mechanismu kompenzace a od roku 2011 dárci z EU se podělí na deseti misích dárcovských do Etiopie, tak aby kontrolovali, jak přesně probíhají tyto konkrétní programy. Další mise se plánují na tento rok. Až dosud jsme nemohli přeskoumat informace o systematickém porušování lidských práv, ale našli jsme tady určitá slabá místa v provádění přesidlování. Například ty lidé jsou umistováni do táboru, kde mají pouze základní služby a nerespektují se podmínky těch jejich komunit. Budeme dál monitorovat tuto situaci, budeme vznášet eh, naše připomínky na nejvyšší úrovni, včetně podle článku 8 příslušnými ministry a budeme nadále tyto otázky připomínat. Evropská unie chce i nadále vést dialog s etiopskou vládou o lidských právech a upozorňovat na pravidla demokratické zprávy. To bude pevnou součástí naší pomoci Etiopii, včetně 11. EDF. Děkuji vám. Má někdo nějaké otázky? V tom případě eh, bych vám ještě chtěla říci, že jsme o tom diskutovali také s Africkou unii, zejména s tou komisí pro rozvoj v rámci Africké unie. Bylo nám řečeno, že bývalý jihoafrický prezident Mbeki, teď předseda rozvojové komisi, která by se měla postarat o to, aby přestalo docházet k odlivu, k tomu nelegálnímu odlivu peněz z Afriky a říkali, že by se eh, eh, rádi vstoupili do dialogu s parlamentem o těchto otázkách. Když eh, poprvé informovali OECD Paříži v říjnu, tak Eh, my jsme zrovna ve Štrasburku, ale teď eh, vznikla iniciativa od eh, těch příslušných výborů DEVE a rozpočtového výboru, protože tě mají na starosti tyto otázky, že by se uspořádalo slyšení, kam bychom pozvali Bekyho. Takže možná bychom měli mít někoho z EAS, kdo to má na starosti, aby se to také zúčastnil. Máme plnou, eh, plný text zprávy o této misi, dostali jsme připomínky, ty jsme zapracovali, takže si myslím, že to můžeme nechat eh, distribuovat. Takže ten text byste měli k dispozici. A teď máme do deseti čas, takže si uděláme přestávku. V 10 hodin začneme to zasedání s poslanci národních parlamentů. Já nevím, proč to nešlo provést minulý týden eh, v rámci debaty. A každopádně děkuji, že jste dnes přišli, takže začneme v 10 hodin budeme hovořit o strategii v oblasti lidských práv.

Vážení kolegové, dovolte, abych vás tady dnes přivítal. Vidíme, že tady společně sedí zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Dokonce vypadáme velmi podobně, tady dokonce několik poslanců, kteří mají velmi podobné jméno. Kazak, skoro jako by byly dvojčata, což je podle mě skvělým důkazem toho, že Národní parlament a Evropský parlament spolu mohou velmi dobře spolupracovat. Tato společná zasedání se stala samozřejmostí na našem výboru a podle mě je to eh, vzájemné ovlivňování, které je velmi užitečné. Na posledním zasedání IPC ve Vilniusu jsme se museli potýkat s obtížnými otázkami. A i to je velmi pozitivní. Všichni víme, že zahraniční politika zůstává pravomocí exekutivy, tedy zejména Rady a členských států. Nicméně podle Lisabonské smlouvy parlament a Evropský parlament mají také velmi důležité legislativní a rozpočtové kompetence a hrají tedy roli demokratického dohledu. My to bereme velmi vážně, zejména také v našich jednáních o finančních programech a v rozprávách o politice sousedství nebo o zemích, které chtějí vstoupit do Evropské unie. Jeden z hlavních aspektů takovýchto debat jsou lidská práva a demokracie. To je klasická věc, která se projevuje také v našich politikách. Jde o to, jak v rámci vztahu se třetími eh, zeměmi prosadit naše zájmy a podporovat lidská práva. To je klasická otázka. Vždycky v zahraniční politice přihlížíme k lidským právům a snažíme se tam najít správnou rovnováhu, protože velmi často ten ekonomický zájem je možná příliš Eh, eh, přeceňován a potom se zapomíná na demokracii, anebo naopak. Záleží na velikosti těch třetích zemí. A potom se tomu také někdy říká realpolitika. Ale rozhodně je to jedna z otázek, o kterých bychom dnes diskutovat měli. ale my o tom eh, také diskutujeme v rámci našeho podvýboru a paní předsedkyně, paní Lovbil, která sedí po mé pravici, o tom ví své. Rok 2012 byl velmi důležitým pro naše politiky o lidských právech a demokracii. Přijali jsme takzvaný balíček lidských práv, kde poprvé jsme přijali strategický rámec akční plán pro lidská práva a demokracii. Také byl eh, jmenován náš bývalý kolega Stavros Lambrinidis prvním zvláštním vyslancem pro lidská práva a tím ukazujeme naše rozhodnutí stát se eh, hlavním aktérem v této oblasti ve světě. Je to oblast, kde Evropská unie může zúročit své zkušenosti, může podporovat tyto hodnoty a zásady na celém světě, protože jsme, je, jsme na něch založili naše společenství. Ať už eh, hovoříme o našem sousedství na západě, na východě nebo na jihu, naše vztahy se strategickými partnery nebo obchodní a rozvojové politiky, ve všech těchto případech uplatňujeme aspekt lidských práv a demokracie. A úspěch se měří tím, jak se nám daří tyto otázky prosazovat a my jim tedy přesuzujeme strategickou důležitost. Strategický rámec také říká, cituji, že mimo naše hranice podpora a podpora lidských práv a demokracie je společnou odpovědností Evropské unie a členských států. Konec citátu. Strategický rámec potvrzuje ambice Evropské unie umístit lidská práva do centra svých zájmů ve vztazích ke třetím zemím. Takže všechny instituce které by se měly držet rolí, které jim vymezuje Lisabonská smlouva, smlouva na různých úrovních, by měly sehrát svůj díl zodpovědnosti v rámci naší společné politiky. Takže máme společnou zodpovědnost a teď budeme diskutovat o provádění této, eh, tohoto strategického rámce a o konsistentnosti našich zahraničních politik. Já bych vám chtěl popřát užitečnou výměnu názoru a teď bych rád předal slovo své kolegyně Barbaře Rochpiller. Děkuji. Také já bych chtěla srdečně přivítat všechny z vás na této schůzi je velký úspěch, že zde máme poslance z 19 různých parlamentů, a takže se velice těšíme na výměnu názorů s vámi. Chtěla bych říci, že některé parlamenty v současné době eh, připravují volby nebo jsou eh, po volbách, jako třeba Německo a Rakousko. Takže zde nejsou. Nicméně vítám eh, kromě poslanců také úředníky z parlamentních výborů, národních parlamentních výborů. Delegace eh, z Lotyšska kvůli mlze přistála v Liež, eh, ne v Bruselu, takže doufejme, že dorazí později. Jak řekl pan Brok, eh, schválili jsme akční plán a strategický rámec pro lidská práva EU. Evropský parlament se snaží monitorovat to, co Evropská unie v této oblasti dělá. Také když jsme přemýšleli o tom, o čem budeme dnes hovořit s národními parlamenty, eh, říkali jsme si, že je důležité soustředit se právě na akční plán a strategii Evropské unie. Evropské orgány musí spolupracovat v implementaci této strategie a také členské státy musí zohlednit to, že tato strategie EU eh, může fungovat pouze pokud členské státy se o její prosazování budou zasazovat. Eh, proto je na národních parlamentech, aby eh, připomínali svým vládám, že je třeba prosazovat strategický rámec a akční plán EU. Máme zde zvláštního vyslance EU pro lidská práva Stavrose Lambrinidise a za to jsem eh, velice ráda. Eh, akční plán je velice důležitý, eh, pokud se podíváme za hranice EU. Ale nejenom tam. Během hospodářské krize je obzvláště důležité, že Evropská unie podporuje prosazování lidských práv na mezinárodních fórech. Je třeba, aby Evropská unie se zasazovala o prosazování e, těchto práv. Akční plán a strategie jasně definují odpovědnost jednotlivých aktérů. Pro nás v Evropském parlamentu je velice dobré e, vidět, e, jak daleko došla ESVČ, že implementovala věci včas, a, ale nicméně my pokračujeme v monitorování jejich činnosti. Evropský akční plán zahrnuje 36 akcí, které jsou eh, rozděleny do 97 subakcí. Eh, v 51 akcích z 97 eh, jsou členské státy odpovědné za jejich implementaci. To znamená, že členské státy mají velkou odpovědnost a vy můžete dohlížet na to, Eh, zda vaše vlády skutečně tyto akce implementují a jak daleko se dostaly. My v parlamentu rovněž vypracováváme zprávu o lidských právech. Eh, tuto výroční zprávu právě, jak jsem řekla, připravujeme a chceme v ní zohlednit eh, akční plán a strategický rámec a případně doporučit změny. Naším zpravodajem je pan Kukan. V prosinci by parlament měl představit eh, tuto zprávu, výroční zprávu. A to, co dnes budeme probírat, eh, případná doporučení z vaší strany, eh, se mohou poté odrazit v této zprávě. Dnešní schůzi jsme eh, rozdělili na dvě části. V první části se budeme soustředit na akční plán a evropský strategický rámec. Poslechneme si Stavrose Lambrinidise, zvláštního vyslance EU pro lidská práva. A odpoledne se poté budeme soustředit na vnitřní a vnější soudržnost politik EU v oblasti lidských práv. Přijde mezi nás pan Tojerman, který je předsedou pracovní skupiny Rady pro lidská práva a vyslechneme si také kolegy z ESVČ, komise nevládních organizací občanské společnosti a tak dále. Máme zde také zástupce z Rady Evropy. Eh, máme tedy možnost vyslechnout si různé názory a podívat se na to, jak je možné posílit implementaci strategie. Doufám, že se všichni eh, zapojíte do diskuse. Nyní bych předala slovo panu Lambrinidisovi, aby nám podal informace o strategii a také o své práci. Mnohokrát děkuji, Barbaro, děkuji, Elmare. Gratuluji vám eh, k organizaci této důležité schůze. Jak jste oba řekli, Lidská práva, pokud mají být eh, efektivně chráněna ve světě, potřebují partnerství. A Potřebují partnerství eh, uvnitř Evropské unie mezi institucemi, to je výzva, ale potřebují také partnerství mezi Evropský, Evropskou unii a členskými státy. Parlamenty v členských státech eh, byly v minulosti ignorovány, eh, když se rozhodovalo o lidských právech. Ale nyní úloha národních parlamentů, vaše úloha je mnohem silnější. A tak jsem velice rád, že před vámi mohu vystoupit. Před rokem 27 členských států EU dnes jich je jich 28, schválili strategický rámec pro lidská práva. Je to velice ambiciozní dokument, předpokládám, že jste si ho přečetli, pokud ne, tak eh, bych, vás, eh, bych vám to doporučil. Je to příklad toho, jak 27 členských států může prolomit tabu a najít společného jmenovatele. Uh, uh, najít mnoho společného. Zároveň byl schválen akční plán, který zahrnuje 36 eh, akcí. Eh, tyto akce jsou specifické a zajišťují to, aby akční plán byl efektivní. Ehm, bohužel někdy dochází k tomu, že máme ambiciozní dokument, ale poté k něčemu no, nedojde. Je totiž zásadní, aby na té nejnižší technické úrovni byly věci provedeny, nejenom rozhodnuty na politické úrovni. Já jsem měl tu čest eh, obdržet post z vlastního velvyslance EU pro lidská práva a jsem rád, že se mohu zabývat tímto tématem. Já Eh, nechci hovořit obecně o důležitosti lidských práv. Chtěl bych spíše zdůraznit tři hlavní výzvy, kterým podle mého názoru Evropská unie a členské státy čelí v prosazování lidských práv ve světě. Je jasné, že je třeba podporovat lidská práva. Pokud se zamyslíme nad konflikty ve světě, já jsem byl uh, na OBSE. E, tam jsme hovořili také o lidských právech. Víte, že je tam mnoho zemí z celého regionu Evropu. Bezpečnost a lidská práva e, v jedné organizaci. Proč tomu tak je? Pokud se podíváte na konflikty ve světě v současné době, uvidíte, že porušování lidských práv je základem toho eh, konfliktu, nebo eh, řešení porušování lidských práv je často součástí řešení celého konfliktu. Nejde jenom o prosazování lidských práv, není to eh, nějaká, nějaká idea, idealistická myšlenka lidí na západě. Je to něco, co je zásadního pro bezpečnost ve světě. A teď k těm třem výzvám. První výzvou je výzva, která se dnes bude řešit. A to je otázka konzistentnosti. Mohu říci, že kromě vnitřní a vnější soudržnosti politik v oblasti lidských práv Existuje vnitřní vnější problém soudržnosti a vnější vnitřní problém soudržnosti. Vysvětlím vám to. Když eh, jezdím po světě, po různých eh, zemích a hovořím s nevládními organizacemi, hovoříme o nutnosti respektovat lidská práva. Ale celá řada zemí se na nás obrací s otázkou, co děláte se situací Romů v Evropě, co děláte s násilím, xenofobním násilím eh, v Evropě, co děláte eh, se sociálními právy a ekonomickými právy lidí v Evropě během krize a tak dále a tak dále. To jsou nesmírně důležité a trefné otázky. Když jsem byl poslancem tohoto parlamentu před eh, lety, Měli jsme speciální výbor, který se zabýval tím, eh, zda členské státy a do jaké míry byly zahrnuty, zapojeny do eh, eh, tajných letů CIA a tajného vyslýchání ze strany CIA v Evropě. Uvědomili jsme si na tomto výboru, že nikdo není perfektní v Evropě. A pokud máte důvěryhodně hovořit se třetími zeměmi, potom musíte důvěryhodně vystupovat eh, doma. Když říkám, že nikdo není perfektní, eh, chci, abyste mě správně pochopili. Eh, říkám, že nikdo není perfektní. Znamená to tedy, neznamená to ale, že všichni na světě jsme stejným způsobem neperfektní existují rozdíly. Eh, já si myslím, že je nutné eh, řešit zásadní porušování lidských práv ve světě. V Evropě máme svobodné parlamenty, kde je možné svobodně hovořit, máme svobodná média, eh, máme investigativní novináře, nikdo tyto novináře nezavírá do vězení za jejich názory, máme aktivní občanskou společnost, a která eh, nenechá v klidu žádného úředníka na úrovni EU a doufám, že ani na úrovni členských států. Existují v Evropě mechanismy, které, i když nejsme nikdo perfektní, zabraňují tomu, aby naše nedokonalost se rozrůstala. A to je v některých jiných třetích zemích problém. Pokud jde o vnitřní vnější soudržnost, členské státy hrají důležitou roli. Víte, že existuje problém s xenofobií, s otázkou Romů a tak dále. Ne všechny tyto otázky jsou celoevropské. Někdy tyto otázky jsou větším problémem v některých členských státech a ne v ostatních. Proto bych vás chtěl požádat jako poslance Evropského parlamentu, abyste nezapomínali na tyto problémy. Nejenom proto, že je důležité pro vaše konkrétní země, aby tyto problémy řešily, ale také proto, že v každém z těchto příkladů daný členský stát je určitým vyslancem ochrany evropských hodnot. Pokud eh, dojde k nějakému problému porušování lidských práv v Evropě, je to ale problém pro všechny. Eh, dále vnější, vnější soudržnost. Eh, to je ten druhý pol. Co tím myslím? A přistupujeme my jako Evropská unie ke každému porušování lidských práv ve světě stejně. A od, odmítáme nebo odsoudíme porušování lidských práv v zemi A stejně tvrdě jako porušování lidských práv v zemi B, anebo někoho upřednostňujeme. A pokud někoho upřednostňujeme, eh, je to potenciální způsob, jak podkopat naši důvěryhodnost eh, ve světě. Já zde musím říci, že ne vždycky reagujeme stejným způsobem při porušování lidských práv v různých zemích ve světě. ale to není uh, nutně uh, důsledek nějakého makiavilského způsobu myšlení. Eh, v některých příklada, eh, případech eh, může jít o zemi, která je nám bližší, která je naším spojencem. A u takovýchto zemí eh, možná chápa, chápeme, že dané porušování lidských práv eh, není endemické pro tuto zemi, je to eh, spíše výjimka a tak je možné to řešit tichou diplomacií. Někdy můžeme mít pocit, že jako Evropská unie nemáme velký vliv v dané zemi, nemáme s touto zemí třeba silné hospodářské nebo politické kontakty. Tato země s námi nekomunikuje a tak dále. V jiných případech Ehm, se může jednat o blízkou zemi, která je například v našem sousedství. Může to být země, eh, se kterou eh, máme úzké vztahy, ehm, máme různé nástroje pro to, abychom na tuto zemi eh, tlačili. Takže je důležité být opatrný, pokud jde o vnější, vnější soudržnost nebo nesoudržnost. Je to otázka, kterou v každém případě musíme eh, řešit. A ještě otázka vnitřní vnitřní soudržnosti nebo nesoudržnosti. To je něco jiného. Vyplývá z toho otázka, zda někdo v Evropské unii, v Evropském parlamentu, eh, v komisi, eh, v ESVČ, ať už to jsou lidé zodpovědní za dané země nebo za eh, daná témata nebo v členských státech, eh, je důležité podívat se na to, zda my všichni jsme konzistentní, zavysíláme stejné poselství, nebo zda jedeme do nějaké cizí země, poukážeme na celou řadu eh, porušování lidských práv a snažíme se spolupracovat na zlepšení situace, ale poté přijede nějaký jiný úředník, který třeba zastupuje mezinárodní obchod v komisi nebo je z Evropského parlamentu, jede do stejné země a, a eh, řekne, eh, není potřeba řešit lidská práva, je to nepříjemná věc, a teď budeme hovořit o obchodu a o penězích. A to je eh, trochu problém, není vždy záměrný. Aby strategický rámec byl úspěšný, je to strategický rámec, který říká, eh, že lidská práva je třeba prosazovat ve všech politikách, v boji proti terorismu, eh, v hospodářské politice, v obchodní politice a tak dále. Je potřeba eh, provést určitou změnu myšlení v Evropě, protože lidská práva se tradičně nevždy zohledňovala. Takže musíme se podívat na to, jestli jsme vnitřně, vnitřně konzistentní. Také pokud se podíváme na eh, různé vícestrané organizace, například na Radu Evropy nebo na OSN, eh, na regionální orgány pro ochranu lidských práv. Otázka je, jestli se s nimi snažíme spolupracovat eh, konzistentním způsobem. Nejde o to, aby Evropská unie se snažila předstírat, že má nějaké kouzelné řešení. Neznamená to ale, že musíme vždy eh, zpívat tu stejnou písničku. Eh, někdo možná upřednostňuje tiší diplomacii. Někdo jiný možná cítí potřebu eh, nějakým způsobem jednat eh, v mezinárodní organizaci, kde má větší váhu. Eh, jiná země zase může více jednat v jiné mezinárodní organizaci. Ale všichni musíme podporovat stejné cíle v oblasti lidských práv, protože jinak dojde k vnitřní, vnitřní nesoudržnosti. To byla první výzva. A druhá výzva, to je velká výzva. Týká se toho, zda je možné prosazovat lidská práva ve světě efektivním způsobem. A aby lidská práva mohla být aplika, aplikována konzistentně, potom uh, musí se stát uh, součástí zájmu každé jednotlivé země. Dlou Úspěch závisí na tom, aby eh, lidská práva byla prosazována zevnitř dané země. Co to znamená? Posilování občanské společnosti. Občanská společnost ve světě je pod tlakem. Útočí se na ní. A to často naprosto otevřeným způsobem. Lidé jsou zadržováni, šikanováni, někdy i zabíjeni a dochází k útokům, které také nejsou až tolik evidentní, například eh, změny financování organizací, takže organizace nemohou fungovat. Ehm, označování organizací eh, za eh, špiony, za zahraniční špiony. A to také zabraňuje fungování organizací občanské společnosti. Občanskou společnost musí Evropská unie a členské státy bránit a musíme mít holistický přístup. Je třeba mít politickou podporu, takže když jedeme do nějaké země, musíme se vždy setkat se zástupci občanské společnosti v dané zemi. A pokud je to možné a není to pro ně nebezpečné, potom je třeba se s nimi setkat veřejně, aby se vědělo o tom, že se s nimi setkáváme. Musíme spolu spolupracovat někdy to děláme eh, efektivně. Když říkám my, potom eh, tím myslím EU a členské země. Je potřeba, abychom vedli dialog eh, s obránci lidských práv. Žádná ambasáda to nemůže dělat sama. Pokud ale budeme spolupracovat, potom v podstatě můžeme být přítomni v dané zemi v podstatě každý den. Musíme poskytnout financování a také vytváření kapacit. To je někdy důležitější než financování pro občanskou společnost. Musíme stát na straně občanské společnosti. Občanská společnost a nevládní organizace ve světě, včetně našich zemí, umí být eh, milí, pokud chtějí, ale nemusí být milí. Eh, úkolem občanské společnosti není, aby byla milá. Jde o to, aby občanská společnost sledovala porušování práv, porušování legislativy. Jde o to, aby občanská společnost prosazovala legislativu, která podpoří lidská práva. To neznamená, že nějaká vláda je povinna schválit všechno, co občanská společnost chce. Ale znamená to, že každá vláda má povinnost zajistit, aby nevládní organizace mohly fungovat svobodně, bez zastrašování a aby mohly svobodně vyjadřovat své názory. Členské státy tak hrají důležitou roli. Vaši eh, vyslanci a e, ministři se musí setkávat s občanskou společností. Pokud se s ní nesetkávají, potom je zde velký problém. A poslední výzva, třetí výzva. Je to trochu jiná výzva. Ještě tři, čtyři minuty. Třetí velká výzva. A to se projeví v té interní debatě v Evropské unii. Není to problém pro jednotlivé země, jako předtím, ale je to zásadní výzva pro veškerá lidská práva na světě. Je to útok na univerzálnost lidských práv, což vidíme v tolika oblastech ve světě a neustále to narůstá. Základní argument tady je něco, co nám vnutil Západ, je to západní konstrukt. A tím pádem není úplně eh, možné, aby to bylo kulturně přijato ve, v různých eh, kulturách, v různých oblastech, protože tady mohou mít jiné náboženské nebo kulturní nebo rodinné hodnoty, než jsou ty univerzálně přijímané hodnoty nebo lidská práva. Pokud by tento argument převládl, a na úrovni OSN bojujeme většinou úspěšně za to, abychom prosadili tyto hodnoty, jako je boj proti násilí na ženách. A například letos v březnu se objevila řada zemí, které chtěly zabránit závěrům, které by se zmiňovaly o boje proti násilí na ženách. Místo toho tam chtěli eh, zapracovat eh, zmínku o rodinných hodnotách tehdy jsme vyhráli, ale musíme neustále bojovat proti těmto věcem. A já si myslím, že každý poslanec na celém světě by se měl k tomuto zápasu připojit. Protože my jsme pevně přesvědčeni o tom, že tento boj lidská práva není eh, konfliktem mezi náboženstvími nebo kulturami. Nikdy to nebyl nějaký zápas mezi jednotlivými zeměmi. Lidská práva vždycky představovala jakýsi univerzální jazyk v, v jakékoliv zemi, v jakékoliv národnosti a náboženství proti, vždycky to představovalo jakousi zbraň proti mocným. Žádná oběť porušování lidských práv vám neřekne, nebojujte za mě, protože lidská práva nejsou univerzální. Vždycky vám bude ten, kdo je u moci, ta vláda, říkat, nemáte právo se do toho vněšovat, protože my tady máme jiné tradiční hodnoty. Žádná žena, která byla zmlácena svým manželem, kdekoliv na světě, včetně EU, vám nikdy neřekne, nebraňte mě, protože lidská práva nejsou univerzální, protože ona je ta bezmocná. Vždycky uslyšíte toho manžela, ten, který má tu moc, říká, naše rodinné hodnoty nám něco takového umožňují. Lidská práva jsou univerzálním jazykem těch bezmocných, kteří se eh, staví proti těm mocným. Ať už vám kdokoliv eh, říká eh, cokoliv. Různá hnutí proti západu v minulosti byla inspirována stejnými lidskými právy, stejnými zásadami o lidských právech. a přitom se dnes eh, tyto zásady spochybňují. Já jsem velmi rád, že jsem tady dnes mohl vystoupit, že jste mi takto pozorně naslouchali a těším se na zajímavou debatu s vámi. Thank you, Stavros Lambrinidis, Děkuji panu Lambrinisovi za velmi přesvědčivou úvodní eh, řeč a teď bych chtěla otevřít rozpravu pro jak europoslance, tak pro členy národních parlamentů. Jenom prosím zvedněte ruku, pokud se budete hlásit o slovo, nebo svou cedulku. Možná, že ještě chvilku potřebujete rozmyslet, ale rozhodně se eh, hlaste o slovo a my mezi tím vytvoříme seznam řečníků a já dám slovo eh, velvyslanci Frojzenovi z Rady Evropy. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Elmar Brock tady nastínil velmi zajímavý obrázek a, a nastěnil souvislost mezi takzvanou realpolitikou a lidskými právy. Myslím, že dějiny nám mnohokrát ukázaly, že nikdy není zajištěna, abs, a zajištěna absolutní dodržování lidských práv. Velmi často se lidé snaží vytvořit jakýsi rozpor mezi reál politikou a lidskými právy. Kdykoliv na to dojde, tak vždycky vzniká určitá nejistota o mm, mezinárodních konfliktech nebo mezinárodních vztazích a dnes jsme toho také svědky. Já jsem proto velmi rád, že zástupci voličů, tedy poslanci, se těmito otázkami zabývají. Já jsem proto velmi rád, že tato iniciativa vedla ke svolání tohoto zasedání. A protože dnes jsme na půdě Evropského parlamentu, tak bych eh, chtěl poukázat na usnesení, které přijalo parlamentní zhromáždění Rady Evropy loni na podzim. Následovalo to po přijetí eh, toho strategického rámce pro lidská práva Evropskou unii a naše parlamentní zhromáždění vyjádřilo velmi silnou podporu této iniciativě Evropské unie. A výslovně jsme tam poukázali na příspěvek národních parlamentů. A proto jsem velmi rád, že tady dnes tolik zástupců národních parlamentů je. Vztahy mezi Radou Evropy a Evropskou unii v oblasti lidských práv, jak správně uváděl pan Lambridis, jsou velmi úzké. A od přijetí memoranda o porozumění mezi Radou Evropy a Evropskou unii v roce 2007 jsme byli svědky celé řady pozitivních eh, kroků. To také bylo eh, výslovným přáním eh, generálního tajemníka Rady Evropy, pana Jaglenda a zástupce Evropské unie, takže na nejvyšší úrovni panuje zhoda mezi Jaglandem a Parozem, kteří se také dnes mají setkat v New Yorku, nebo tento týden mají setkat v New Yorku. A ty nové iniciativy, které jste přijali, představují novou éru spolupráce mezi našimi institucemi při prosazování našich společných cílů. To se projevilo v několika konkrétních případech a já se e, zmíním o třech z nich. Za prvé, Evropská unie projevuje zvýšený zájem a podporu o ratifikaci důležitých umluv Rady Evropy. Jde o ratifikaci jak vlastními členy, tak i třetími státy, které jsou předmětem naší politiky. Jde tedy o vznik eh, právně závazných instrumentů. To je v podstatě, to platí pro tu Budapeštskou umluvu, proti kyberzločinu, eh, umluvu proti násilí na ženách, to je takzvaná istambulská umluva, potom ochrana dětí před eh, sexuálním vykořišťováním. A potom je to umluva, umluva proti obchodování s lidmi a monitorovací orgány Greta. Ratifikace těchto nástrojů eh, probíhá také na jiných úrovních v rámci OSN a Evropská unie tím přispívá k právnímu rámci. Jsou to nové eh, nástroje, které souvisejí s ochranou lidské důstojnosti. Potom jde o ten proces přistupování nových zemí k Evropské úmluvě o lidských právech. To bylo podpořeno Evropskou unii národními parlamenty. Je to také velmi viditelný znak toho, že ten závazek k prosazování lidských práv panuje i nad, eh, nebo mimo naše hranice. Po dokončení přistoupení jakýkoliv právní akt přijatý Evropskou unii musí dodržovat eh, eh, musí dodržovat eh, to, co je obsaženo v úmluvě o lidských právech a bude to podléhat přeskoumání Evropského soudu pro lidská práva v Strasburku. Všechny kandidátské státy, také, které chtějí vstoupit do Evropské unie, si musí uvědomit, že tady jsou velmi důležitá měřítka ve zprávě o pokroku Evropské komise, která se odvolávají na Evropskou umluvu. Potom je tady takzvaná eh, komise Greco pro korupci, Benátská komise a další eh, grémia, která se zabývá jednotlivými aspekty dodržování lidských práv. My eh, vítáme tu spolupráci mezi Evropskou unii a našimi orgány a také výměnu, ke které dochází a konzultace, které probíhají. Eh, jsme eh, svědky několika příkladů velmi užitečné spolupráce. To, je také, eh, to také souvisí s prací pana Lambrinidisem, jehož já velmi podporuji, protože ten je vlastně hlasem Evropské unie při potvrzování důležitosti lidských práv na celém světě. My mu děkujeme za jeho odhodlanost a, také vítáme posílenou spolupráci mezi specializovanými orgány Rady Evropy, protože to by se mohlo eh, projevit v rámci té nedávné iniciativy, jak sledovat dodržování lidských práv a základních hodnot mm, u členů Evropské unie. Rada Evropy sledovala reakci na dopis čtyř ministrů zahraničí předsedovi komise Barosovi a jeho odpověď. Eh, na kterou odkazoval eh, ve svém projevu o stavu Unie před Evropským parlamentem. A v tomto okamžiku bych vás chtěl informovat o tom, že generální tajemník Jakland minulý týden ve Štrasburku přijal pana Louise Michela, který je zpravodajem Evropského parlamentu za výbor Libe pro tuto iniciativu. Generální tajemník Jagland přivítal jakékoliv úsilí posílit kapacitu Evropské unie přispívat k ochraně lidských práv a, a právního státu. Také zdůraznil, že je důležité vyhnout se duplikaci a je potřeba vyvinout eh, systém monitoringu pro Eh, dodržování různých doporučení a generální tajemník proto navrhl, že jakýkoliv budoucí evropský mechanismus by měl zohledňovat to, co již existuje v oblasti monitoringu v rámci Rady Evropy, protože všichni, všichni členové Evropské unie jsou členy Rady Evropy a tyto orgány fungují na základě mezinárodních nástrojů, které jsou stejně právně závazné pro členy Evropské unie, jakož je pro ostatní a představují nepolitické hodnocení poradenství a také platformu pro eh, praktickou spolupráci při nápravě problémů, eh, které se někdy mohou vyskytnout. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane Belvislanče, Freždené. A nyní začíná naše debata. Pan Anton Docharekvi ze španělského parlamentu. Muchas gracias. Děkuji. Ano, já jsem členem eh, španělského parlamentu. Já bych chtěl nejdříve pogratulovat Evropskému parlamentu za to, že svolalo tu, svolal parlament tuto akci a také panu Lambrinidisi bych chtěl poděkovat za jeho přispění. Já bych eh, si ale dovolil přidat ještě čtvrtý cíl do strategického plánu o lidských právech. Eh, týká se to jednoho hlavního aktéra v našich životech. Nejedná se pouze o vlády, nejedná se pouze o občanskou společnost. Mm, o, o, nejenom tito aktéři mají eh, na starosti eh, náš život, ale jsou to také podniky. Ty sehrávají důležitou úlohu v našem životě. Stále více podniky působí v celém světě. A tyto podniky vytvářejí eh, tření či dokonce porušují lidská práva tyto firmy. A týká se to buď eh, sociohospodářské oblasti či jiné oblasti. Ale faktem je, že existuje obrovský řetězec problémů, který se týká plnění lidských práv ze strany společnosti a v tisících zemí po celém světě. Eh, Stavrosy. Mě překvapilo, že do naší práce, práce EU, nebylo eh, zahrnuto uplatnění takzvaných eh, zásad RAGI. Všichni víte, že OSN začalo pracovat s fantastickým nástrojem, o kterém jsme dříve neslyšeli. Jedná se o tři zásady, které se dotýkají vlád, dotýkají se společnosti a také e, úřadů, které se zabývají právem. Jedná se o to, že je potřeba oznámit porušování lidských práv, například těžební firmy, či textilní firmy, či dopravní, přepravní společnosti. Tam existuje problematika, která je stále více komplikovaná, pokud jde o lidská práva. A Ragli OSN nám poskytla opravdu fantastický nástroj. Tím pádem máme stanovené minimum, nějaký univerzální kodex, Protože, jak správně řekl Stavros, cílem je, aby lidská práva se stala univerzálním právem, tak aby se jednalo o e, předpis, o normu, která by se uplatňovala všude. A to všechno e, by bylo vně mimo legislativu či zvyklosti. Protože když nějaká firma to poruší, no tak e, může být eh, pohnána k odpovědnosti. Já bych chtěl poukázat na eh, textilky v Bangladeši před šesti měsíci. Jestliže by evropské textilky či americké textilky, ty, které vlastně fungovaly eh, v hale, kde zemřelo 1500 osob a bylo tam zraněno více než 2000 osob. Takže eh, kdyby eh, bylo podáno trestní oznámení na tyto společnosti v New Yorku či ve Španělsku kvůli tomu, jak fungují v Bangladeši, protože tam porušují lidská práva. Takže kdyby tyto eh, firmy mohly, mohlo být na ně podáno trestní oznámení a mohly by být souzeny ve, v Evropě nebo ve Spojených státech, tak tam by se jednalo úplně o něco jiného. Ze strany španělského parlamentu bych chtěla říci, že před několika měsíci jsme eh, schválili systematické uplatňování zásad RAGI a bylo to zahrnuto do španělského eh, plánu Eh, co se týče prosazování lidských práv. Ve Španělsku máme národní plán, stejně jako v jiných zemích, hm, stejně jako je to v Evropské unii. A dotaz eh, by tedy zněl, proč by zásady RAGI OSN proč by neměly být inspirací pro politiky lidských práv všech zemí, především pokud jde o evropské podniky, když eh, fungují mimo své země, tak aby splňovaly Eh, respektovali lidská práva v rámci těchto zásad, protože toto umožní, aby Evropané jsme vystupovali tak, jak chceme vystupovat. A to, že chceme být vzorem eh, sociálního státu a respektování lidských práv. Děkuji. Mohu vás ujistit, že v parlamentu jsme přijali několik zpráv o podnikání lidských právech takže to sledujeme a také se držíme doporučení OSN. Těmi se skutečně řídíme, takže často vedeme debaty o tom, jak bychom mohli posílit doporučení OSN, protože celá řada z nich není úplně právně závazných. V parlamentu také pracujeme na zprávě týkající se korupce a lidských práv. I tady se zaměřujeme na zvláštní roli společností podniků. Mám tady několik žádostí o slovo eh, z řad poslanců za Evropský parlament pan Donskis z Litvy. Děkuji. Já vítám řadu um, těch věcí, které jsme slyšeli od pana Lambrinise. Já si myslím, že odvádí výbornou práci a jeho velmi důkladná a přesná analýza je skvělým příspěvkem do naší debaty. V první řadě bych chtěl přivítat váš holistický přístup a důraz na důležitost lidských práv při zajišťování bezpečnosti a stability ve světě. Jsem rád, že k tomu nepřistupujete naivně romanticky, protože o to tady eh, nejde v současném světě. Také jsem rád slyšel váš důraz na občanskou společnost a nevládní organizace. A chtěl bych vás v této souvislosti upozornit na základní rozdíl mezi skutečnými nevládními organizacemi, které monitorují situaci v oblasti lidských práv v různých eh, zemích, a potom těmi takzvanými skrocenými nevládními organizacemi, které jsou vytvořeny často vládními orgány a k tomu došlo u několika eh, států, včetně našich strategických partnerů, kteří eh, rozlišují mezi těmi dobrými a špatnými eh, nevládními organizacemi, a které jsou poplatné režimu. Další věc, o které jsme často diskutovali a vyjadřovali, je potřeba bránit aktivisty nebo obhájce lidských práv na celém světě. My bychom je měli mít na starosti, ne jen, e, že budeme e, respektovat, ale že je budeme skutečně reálně chránit, protože čínští, iránští a ruští disidenti jsou velmi cení nebo důležití pro celý svět a proto je naším hlavním úkolem je chránit. A dále si myslím, že musíme více spolupracovat s centrem PEN a s dalšími veřejnými institucemi, které působí v oblasti lidských práv. Měli bychom více spolupracovat s akademiky, s pisovateli, protože organizace PEN je naším přirozeným spojencem. A na závěr bych chtěl ještě jednou zopakovat, že politika lidských práv nemůže být selektivní, nemůžeme selektivně volit eh, ty oblasti světa, kde je budeme prosazovat. Také to není nástroj, který nám slouží k útoku na ty země, které se nám zrovna nelíbí. To není správné. Proto bychom se měli držet univerzálního jazyka a kritizovat eh, bez ohledu na to, kde se to děje, jakékoliv porušování lidských práv. Děkuji vám, pane se, Paní Kristina Di Pietro z italského senátu. So, please, eh, Děkuji. Paní předsedkyně, eh, vážení kolegové, vážené kolegyně, je mi velmi úctí, že zde mohu být dnes s vámi a že zde mohu eh, být svědkem diskuze o tak zajímavých tématech. A jsem eh, ráda, že všechny národní parlamenty to považují za prioritní. Já zde zastupuji hnutí pět hvězd v italském senátu a naše skupina je toho názoru, že Evropská unie by měla dále sehrávat zásadní úlohou, pokud jde o lidská práva, nejenom v EU, ale e, všude ve světě. V roce 2012 jsme byli svědkem toho, že byl schválen legislativní balíček o EU. Přes hospodářskou a finanční krizi, ve které se nacházejí všechny státy EU a přesto, že chybí nástroje pro to, aby byly pokryty mezery mezi eh, mezera, která existuje, ta propast mezi institucemi EU a občany EU. Abychom dosáhli uplatnění strategického rámce o lidských právech podle akčního plánu, pro nás je zásadní, abychom čelili výzvám Evropské unie, protože neučiníme-li to takto, Eh, tak potom by to bylo velkou chybou. Klíčové je to, co může být konkrétní, protože jinak by se jednalo o pouze teoretickou záležitost. A vzdálili bychom se tomu, co se opravdu děje ve skutečnosti, protože víme, že existuje mnoho osob, které můžeme považovat za zranitelné. Takže v souladu s tím akčním plánem, ve kterém se žádají členské státy, aby vytvořili eh, plán, který by se týkal lidských eh, práv, a je to tedy v souladu s tím, co se děje v OSN, tak eh, moje hnutí udělá všechno proto, aby italská vláda také tak postupovala a aby se tedy pracovalo podle tohoto dokumentu. Na základě tohoto národního akčního plánu, který by tedy postupoval podle um, toho tedy uh, britského modelu. Eh, Děkuji za připomínku. Já si myslím, že ve Velké Británii máme jediný národní parlament, který eh, stanovil národní akční plán eh, o podnikání a lidských právech o obchodu a lidských právech. A na závěr bych chtěla dát slovo paní Aně Gomez, ale myslím, že zde není, takže případně později. Evropském parlamentu často máme informace od nevládních organizací a eh, byli bychom rádi, kdyby i zde nám bruselské nevládní organizace eh, poskytly informace nejdříve Lutelaj eh, z Human Rights Watch. Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jsme se dostali příležitost hovořit na tomto slyšení. Těšíme se na další slyšení k tomuto tématu mezinárodními parlamenty a Evropským parlamentem je to eh, způsob, jak nalézt eh, cestu pro lepší implementaci lidských práv v Evropě. Já plně podporuji to, co eh, řekl speciální vyslanec Evropské unie pro lidská práva Stavros Lambrinidis. Připomenul nám všem, že tento balíček lidských práv je výsledkem kolektivního úsilí. Eh, bylo to úsilí, eh, ke kterému mi nedošlo bez skutečného zasazení Evropského parlamentu, národních parlamentů, eh, národních vlád i ESVČ a občanské společnosti. Jednotlivé kousky, návrhy přicházely z různých stran a nakonec to vedlo k tomuto ambicioznímu výsledku kterého bylo dosaženo minulý rok. Stavros také připomenul, že další část je těžká část, a to je implementace. Je jasné, že bez kolektivního úsilí, bez eh, kolektivní snahy ze strany EU a členských států implementace nebude úspěšná. Přinejmenším ne v takové míře, jak by měla. Několik specifických příkladů toho, co navrhujeme. co by bylo možné udělat. Já nebudu pět minut hovořit o všech eh, úžasných principech, ale chtěla bych hovořit o něčem specifickém. Evropský parlament už schválil komplexní a silné usnesení, ale Evropský parlament nebude schopen dále eh, šířit své poselství bez podpory národních parlamentů. Strategický rámec a balíček pro lidská práva zmiňuje mimo jiné, že Evropská unie bude podporovat ty, kteří chrání lidská práva, také u strategických partnerů. Hlavním testem tohoto závazku bude to, jak Evropská unie a její členské státy budou bránit ochránce lidských práv v Rusku a v Číně a jak eh, budeme poukazovat na porušování lidských práv, protože Rusko a Čína jsou strategičtí partneři, ale také velcí porušovatele lidských práv. ESVČ má mnoho hlasů, pokud jde o lidská práva. Stejně tak e, mluví mnoha hlasy i členské státy. Takže co můžeme udělat? My vyzýváme k tomu, a to už je něco, k čemu vyzval i Evropský parlament před rokem a poté e, i v dalších usneseních. My voláme potom, aby bylo zajištěno, že do konce tohoto roku dojde k tomu, že Rada uzavře e, silné jasné závěry, které vyšlou jasný signál o tom, jak bránit ochránce lidských práv v Rusku a v Číně a jak podporovat lidská práva. Toto poselstvím už bylo vysláno radou pro zahraniční záležitosti do jisté míry. A e, toto poselství by bylo určitým východiskem. Byl by to ten spodní limit Každý by musel dělat přinejmenším toto minimum. A mohl by dělat více, ale nikoli méně. Nikdo by nemohl jet do Ruska nebo Číny, aniž by eh, prosazoval ochranu lidských práv. Každý eh, může být eh, silnější, když bude jednat kolektivně. Není možné prosazovat toto poselství osamoceně, ale je třeba, aby každý říkal, že vysílá poselství ochrany lidských práv veřejně i soukromně. Je potřeba v této věci postupovat kolektivně. Partneři na druhé straně, Čína a Rusko, eh, poté nebudou eh, moci se vyhýbat tlaku EU. Eh, a Ruska a Čína nebudou moci se mstít jednotlivým zemím v EU, protože všichni budeme postupovat kolektivně. Je třeba, aby závěry rady jasně formulovaly požadavek ochrany lidských práv. A já myslím, že něčeho takového nedosáhneme bez skutečného tlaku národních parlamentů. Doufám, že nakonec eh, budeme mít usnesení, eh, které bude výsledkem eh, tohoto tlaku národních parlamentů a parlamentů evropského. Co je ještě možné udělat eh, kolektivně? Eh, myslím si, že je celá řada zemí, kde je potřeba eh, tlačit a postupovat kolektivně. Jednou z takových zemí je Bahrajn. Bahrajn je jednou ze zemí, kde proběhlo takzvané arabské jaro, ale situace tam nedopadla úplně dobře a je pravděpodobné, že situace bude i nadále komplikovaná. V Bahrajnu ti, kteří eh, vyšli do ulic, eh, požadovali mírově dodržování svých práv. Nicméně za to zaplatili eh, vysokou cenu a nyní jsou ve vězeních. Tři z nich jsou občané EU. Abdul Hadi Akhawajja je dánský občan, je to tvář eh, tohoto mírového povstání a je ve vězení. Je třeba požadovat kolektivně, aby ti, kteří eh, mírově vystoupili na ochranu svých práv, už v Bahrajnu nebyli nadále vězněni. Na to je potřeba najít kolektivní přístup. Je třeba, aby eh, také evropští občané, kteří eh, platí vysokou cenu za protesty v Bahrajnu, eh, musí být propuštěni. Stále ještě nemáme jasný signál z Evropské unie nebo z ESVČ, eh, který by tlačil na Bahrajn, aby situaci změnil. A také nemáme kolektivní signál eh, z členských států. Eh, členské státy ještě kolektivně neřekly, že by tito lidé neměli být vězněni, že by měli být propuštěni a že by bahrajnská vláda měla zahájit dialog s EU. Předsedkyně říká, prosím, pomalu se dostaňte ke konci. Ještě jedna věc, kterou bych chtěla zmínit. Existuje určitá nespokojenost v Evropě, pokud jde o tzv. demokratický deficit v EU. Evropští občané jsou zkrátka jenom informováni o rozhodnutích Víme, že v oblasti, o které hovoříme, eh, celou řadu politik eh, dělají členské státy eh, na základě některých rozhodnutí ESVČ. Občanská společnost ještě v podstatě nikdy nebyla svědkem toho, že by ministři pro zahraničních věcí otevřeně nebo kolektivně hovořili o e, lidských právech. E, my e, chceme vědět, jaké jsou závazky našich ministrů, jaké jsou jejich myšlenky a plány. Děkuji, nyní budu muset být trochu přísnější, pokud jde o čas, protože na závěr bychom si chtěli ještě vyslechnout Stavrose Lambrinidise. Nyní dostane slovo Vincent eh, z organizace Frontline Defenders. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem z méně známé organizace ve srovnání s Human Rights Watch. Eh, my jsme organizací, která se chrání, snaží chránit eh, obránce lidských práv. my Podporujeme například eh, laureáta Sacharovovy ceny z Iránu z roku 2012 a podporujeme také to, co řekl Stavlos Rambrinidis, že je zásadní podporovat eh, ochránce lidských práv. Jsou to lidé, kteří eh, riskují své životy kvůli tomu, že se snaží bránit ostatní. Já bych chtěl zdůraznit některé zásadní body v akčním plánu EU. Jsou to body týkající se právě ochránců lidských práv. Také souhlasím s tím, co řekl pan Brok na začátku, eh, a to, že je zde sdílená odpovědnost. Za realizaci akčního plánu není eh, zodpovědná pouze ESVČ, jsou za to odpovědná také ministerstva v členských státech. A národní parlamenty, stejně tak jako Evropský parlament, musí sehrát zásadní roli v tlaku na vlády, aby vlády prosazovaly ochranu lidských práv je možné to dělat prostřednictvím parlamentních eh, otázek, usnesení, eh, mezi parlamentních eh, schůzí, případných misí do třetích zemí, kde je možné setkat se s ochránci lidských práv a vyslechnout si jejich potřeby. Také je třeba spolupracovat s nevládními organizacemi na regionální a místní úrovni. Je potřeba scházet se s ochránci lidských práv, když přijedou do vašich hlavních měst nebo do Bruselu rovněž je třeba zohledňovat lidská práva v dohodách se třetími zeměmi. mám několik eh, doporučení, pokusím se být pokud možno co nejpraktičtější. Myslím, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost existuje snaha členských států eh, převádět odpovědnost za lidská práva na delegace EU. většina kontaktních, pon, eh, kontaktních eh, míst pro obránce lidských práv ve třetích zemích eh, je často právě delegace Evropské unie. To může být dobře, ale myslím si, že by bylo dobré, aby zde docházelo také ke sdílení určité zátěže mezi ambasádami. Dále by bylo dobré Eh, schválit eh, určitá usnesení týkající se ochrany obránců lidských práv. Vím, že něco takového bylo již provedeno v Německu a v Belgii. Eh, za třetí je třeba zajistit to, aby omezování rozpočtů nemělo negativní vliv na obranu ochránců lidských práv. Dále je třeba mít iniciativy, které budou monitorovat situaci jednotlivých eh, obránců lidských práv, abychom věděli eh, pokud možno rychle, když eh, někteří obránci lidských práv jsou stíháni. Za páté, Evropský parlament a národní parlamenty by se měly zamyslet nad vytvoření akční sítě, tak abychom okamžitě měli informace o tom, že někteří obránci lidských práv jsou ohroženi. To eh, by bylo možné udělat eh, ve spolupráci se specializovanými národními nevládními organizacemi. Rovněž je třeba zajistit eh, účast na různých akcích obránců lidských práv. To by zvýšilo jejich viditelnost. Bylo by možné, aby takovéto společné akce měly závěrečná usnesení a také by bylo možné eh, organizovat školení pro obránce lidských práv. A v neposlední řadě eh, je třeba podporovat obránce lidských práv prostřednictvím eh, sociálních sítí či médií ve třetích zemích, tak aby veřejný, veřejné myšlení v daných zemích si mohlo vyslechnout názory obránců lidských práv, stejně tak jako vaše názory. Chtěl bych vás také informovat, že jsme právě publikovali eh, brožuru o tom, eh, co obránce lidských práv mohou očekávat od Evropské unie. Eh, my v této brožuře dáváme typy obráncům lidských práv, jak se na vás mohou obrátit. Mnohokrát děkuji, děkuji také za detailní doporučení týkající se obránců lidských práv. Chtěla bych přivítat delegaci parlamentu z Myanmaru. Delegace zde sleduje diskusy. Bude schůze Máme zde schůzi mezi poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů z různých zemí Evropy. Než předám slovo Stavrosi Lambrinidisovi na závěr, vím, že síť institucí na ochranu lidských práv eh, se hlásí o slovo. Eh, krátce na tři minuty. Děkuji. jsem Jiroce. jsem z Danského ústavu pro lidská práva. Funguje mikrofon? Jsem Jonas Kristoffersen z Dánského Institutu pro lidská práva a zastupuji tady Evropskou síť národních institutů, která vznikla nedávno. Naše zaměření je hlavně spolupráce s národními parlamenty. Loni v roce 2012 jsme přijali takzvané bělehradské principy pro tuto spolupráci. Nechci zacházet do velkých eh, podrobností. Asi máte internet, eh, ale když dáte do Google eh, Belgrade Principles, Bělehradské principy, tak se vám tam objeví ty základní věci pro spolupráci mezi lidskoprávními organizacemi a národními parlamenty. My si tedy myslíme, že ta spolupráce by také měla být řízena z evropské úrovně, proto jsme také otevřeli naši kancelář tady v Bruselu. A také spolupracujeme s tou Vídeňskou agenturou pro základní práva. Ale já bych teď chtěl vypíchnout jednu základní eh, otázku, která je klíčová pro nás, což je nedostatek eh, institucí, které by měly na starosti výlučně lidská práva ve členských státech. Jejich e, eh, celkem 12 těch členských států. A ta situace se nemění a upřímně řečeno, někdy je obtížné, proč to požadujeme po nových eh, členech nebo po kandidátských státech, když to nemají ani všechny členské státy. Takže doufám, že eh, dodržím ten, eh, ty tři minuty, které jsem dostal a proto bych tady chtěl přednést jedno doporučení. Doporučoval bych všem přítomným, aby se vážně zamysleli nad tím, jak by mohly být vytvořeny tyto instituty pro lidská práva ve všech členských státech Evropské unie. A také bych vás vyzval k tomu, abyste se zamysleli nad tím, jestli by bylo relevantní, aby jejich zavedení bylo umístěno do listiny základních práv, aby byl přijata nějaká směrnice nebo nařízení v Evropské unii, kde by eh, se zaváděla tato povinnost pro členské státy, aby členské státy už nepřehlížely tuto povinnost. Děkuji, pane Kristofesene. A teď eh, Stavrosi dostal si otázku od jednoho člena. Tak. Nebo je tady jedna otázka? Děkuji. Já si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí, které se padly, to, že je velmi obtížné dát eh, dohromady vnější akci eh, mimo Evropskou unii, pokud je o lidská práva. Co se týče mé zkušenosti, tak bych chtěla říci, že eh, několik nebo mnoho zemí vnímá velmi pozorně, jak vystupujeme u mezinárodních soudů pokud jde o lidská práva. Na druhé straně jiné země zase neukazují vůbec žádný zájem a jsou velmi arrogantní, pokud jsou kritizovány tyto země kvůli porušování lidských práv. A vy eh, všichni víte, že tento nepoměr souvisí s politickou a s hospodářskou silou. Eh, jediný způsob, jak toto vyřešit, vyřešit, je, abychom vystupovali společně jako Evropa. Nemůžeme postupovat individuálně. Proto si myslím, že současná situace není velmi pozitivní, ale řešení není nemožné. Proto bych chtěla poukázat na situaci žen a především dívek ve světě, protože oni potřebují eh, naléhavou pomoc, eh, pokud jde především o ozbrojené konflikty, kde dochází ke znásilňování žen a dívek a to je další zbraní v rámci toto konfliktu, proto eh, také vystupujeme proti nuceným eh, sňatkům, ale potřebujeme strategický eh, rámec a podporu nevládních organizací, ale bohužel v mnoha zemích tyto nevládní organizace jsou zakazovány a také se na ně útočí. Proto je potřeba, aby tyto eh, země se zavázaly eh, v oblasti větší ochrany žen a dívek, které jsou eh, zcela bez ochrany. Dotaz pro pana, po pana Lambrinidise. Jak byste mohli ze strany Evropského parlamentu vyvíjet větší nátlak na tyto země, tak aby otázka lidských práv pro ně byla důležitá? Děkuji. No, Děkuji vám. A teď na pět minut. Stavros Lambrinidis. Děkuji. Určitě to nebudu potřebovat víc. Chtěl bych eh, všem poděkovat. Chtěl bych se omluvit také za to, že budu muset odejít. Každopádně děkuji za všechny vaše připomínky. Myslím si, že je opravdová výzva, ať už člověk má ten vliv nebo ne, a jaký vliv má, a nad tím se člověk musí vždycky zamyslet. Je možné, že někde jim nejde o peníze, které byste jim mohli poskytnout, ale jde jim třeba o mezinárodní reputaci. Někde jim nezáleží na vašich penězích, ale záleží jim třeba na penězích z jednoho konkrétního státu, třeba z Evropské unie. A proto je to tak eh, důležité, abychom to nedělali paušálně jako celá Evropská unie, ale abychom se snažili znásobit náš vliv a náš Eh, dopad z různých důvodů. Pokud tady máme státy, které máme má jazykové důvody, historické důvody, proč třeba jedna členská země má větší vliv v dané oblasti než eh, Evropská unie jako celek. A proto bychom toho měli eh, využít. A Evropská unie si nemůže nad tím umít ruce. Měli bychom také postupovat eh, multilaterálně, měli bychom eh, zvažovat, jestli nemůžeme eh, znásobit naše spojenectví kolektivně a tím uplatnit nebo znásobit náš vliv. Například jsme teď spolupracovali s Benátskou komisí v Egyptě, abychom tady co nejvíce prosadili změny. To se týkalo toho kontroverzního zákona o nevládních organizacích. Takže kolektivně toho určitě můžeme dosáhnout více než jednotlivě. A co bych chtěl říct k těm eh, dalším eh, věcem, eh, o kterých se zmiňovala Barbara, k podnikání například a lidská práva. Já jsem se vrátil z Číny a ta první schůzka, kterou jsem v Číně měl, se týkala právě lidských práv a podnikání, kde jsme se snažili svést dohromady čínské evropské společnosti, vládní úředníky, s obou sfér akademiky. Byl to první pokus, jak eh, proskoumat, jak evropské společnosti v Číně mohou chránit lidská práva, ale také jak evropské a čínské společnosti, když společně podnikají v nějaké třetí zemi, mohou společně se zasadit o to, aby tam nebyla porušována lidská práva. My eh, na to klademe velký důraz, eh, jak říkala Barbara, já vím, že také eh, Howardova zpráva a ještě jedna podobná se tím zabývali. A přesně tak se mohou parlamenty projevovat a snažit se prosadit změny. Jak říkal Elmar, Evropský parlament nemá exekutivní pravomoc, ale má Eh, možnost eh, iniciovat a řídit eh, debatu. Stejně tak vaše parlamenty ve vašich zemích mohou něco podobného iniciovat. A například ve Španělsku jsem rád, že už to probíhá. Evropská komise v červnu 2013 předložila tři dokumenty, které obsahují instrukce pro evropské společnosti, Eh, je to, jsou to takzvané Ragiho eh, instrukce pro to, jak mají evropské společnosti komunikovat s nevládními organizacemi. Eh, je to pro ropné a plynářské společnosti, potom je to o IT společnosti a dále je to pro společnosti pro dočasné zaměstnávání. A jde tady tak o to, jak evropské malé střední velké podniky by mohly tyto principy aplikovat, když pracují v Evropě, takže ty první tři jsou pro investice v zahraničí a potom je to pro ty malé, kteří investují v Evropě. Takže určitě se něco děje, samozřejmě to nejsou závazné eh, věci. A jsem také rád, že se i ostatní tím zabývají, jak eh, španělský, tak Evropský parlament. A teď už musím utíkat, protože e, mám e, diskutovat o Číně. Jsem velmi rád, že jsem se to tady mohl zúčastnit a těším se, že s vámi ještě utím někdy v budoucnosti. Děkuji Stavrosi Lambrinisovi a doufám, že tato zkuska pro vás bude také inspirací pro další práci a děkuji vám za to, že jste byl velmi kvalitní jste velmi kvalitním zástupcem Evropské unie na mezinárodních forech. Čím se dostáváme k dalšímu tématu, což je eh, naše politika oblasti lidských práv na multilaterálních forech. Máme tady paní Tormana z koho? I also explain how we prepare in... A tady bychom mohli hovořit například, jak eh, můžeme spolupracovat eh, s orgány OSN, jako je valné zhromáždění nebo Rada pro lidská práva, jsou to tyto dvě instituce. Vždycky je velmi těžké to nějak komunikovat na veřejnosti, jestli ehm, to je důležité nebo ne. V každém případě si to vyžaduje naši podporu. A v Evropském parlamentu než eh, jedeme na zasedání Rady pro lidská práva OSN do Ženevy, tak vydáváme usnesení, kde hovoříme o tom, jaké by měly být priority, které se tam budou prosazovat. Většinou to je v březnu. V přípravě na to vedeme rozhovory s nevládními organizacemi, ale také s členskými státy a snažíme se zjistit, jaké jsou jejich stanoviska. A je důležité, abychom evropskou delegaci v Ženevě a v New Yorku podporovali. Evropská unie jako celek nemůže vystupovat eh, na Radě pro lidská práva, ale členské státy ano. A my bychom také se zabývat tím, proč zástupce EU nemá tu možnost vystupovat jménem EU. Členské státy mají pracovní skupinu pro eh, lidská práva, KOHOM, kde diskutují o prioritách, jakou formou by měli jednat na mezinárodní scéně. A dnes tady je tedy pan Engelbert Tojerman, který je předsedou této pracovní skupiny o lidských právech, o pro lidská práva. To znamená, že má interní informace o fungování koho mu, jestli to chápu dobře, tak se také v Bruselu setkáváte s různými aktéry při přípravě vaší práce. Já když jsem se toho zúčastnila eh, jednou nebo dvakrát, tak si, si uvědomila, že je důležité, aby diplomaté, kteří zastupují jednotlivé členské státy, měli také potřebu se dopracovat k nějakému společnému evropskému stanovisku, nejenom aby zastupovali ten svůj stát. A já si myslím, že pro nás je důležité, abychom se na téma mohli vysvětlit informace o práci komu a dále můžeme eh, v našich hlavních městech upozorňovat na potřebu jednotné evropské politiky na těchto fórech. Takže teď dávám slovo panu Tojermanovi, aby nám něco řekl o práci Kohomu. Um, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že se mohu zúčastnit této konference. Myslím si, že je to obrovská příležitost hovořit o implementaci evropské politiky v oblasti lidských práv. Je dobré, že zde jsou zástupci Evropského parlamentu i národních parlamentů. To je obrovská příležitost se takto setkat. Já jsem předseda pracovní skupiny Rady pro lidská práva, už se spolupracuji s Evropským parlamentem. Eh, dříve jsem byl, eh, jsem pracoval v členském státě eh, na tématu lidských práv a měl jsem úzký vztah s Národním parlamentem. Já si myslím, že eh, všechny strany mají, musí se hrát klíčovou roli při obraně a formulaci eh, lidských práv nebo hlavně politiky lidských práv Evropské unie. Byl jsem požádán, abych eh, ve svém projevu se soustředil především na více vícestraná fóra, především OSN. A budu hovořit o třech bodech a možná také eh, pohovořím o úloze KOHOM. A budu hovořit o tom, jak se snažíme eh, zlepšit eh, naši práci na multilaterálních fórech, především v OSN. A také bych řekl něco o důležitosti úlohy Evropského parlamentu a národních parlamentů. Pokud jde o úlohu KOHOM, je to tedy pracovní skupina Rady pro lidská práva která vznikla v roce 87, především aby se zlepšila koordinace mezi politikami členských států v oblasti lidských práv. Připravujeme někdy e, závěry pro e, Radu pro zahraniční záležitosti. A koordinujeme činnosti rady s činnostmi komise. Soustředíme se na zahraniční politiku a samozřejmě také na lidská práva. Členské vysoká představitelka, předseda Radě pro zahraniční záležitosti a znamená to tedy, že její služba ESVČ má velký eh, vliv na formování politiky v oblasti lidských práv. Je to tedy ESVČ, která řídí práci v radě, která provádí dialogy v oblasti lidských práv, připravuje benchmarky a tak dále. V této situaci více než kdykoliv dříve je důležité, aby členské státy byly zahrnuty, protože jenom tak bude možné dosáhnout efektivní politiky. Eh, objem práce se v posledních letech také eh, zvýšil. Eh, dříve jsme se scházeli pouze dvakrát ročně v rámci KOHOM, abychom se připravili na schůze v Ženevě a ve Stockholmu. Nicméně Nyní se setkáváme častěji, někteří kolegové žijí v Bruselu, to znamená, že máme také stálý výbor pro lidská práva zde v Bruselu, který se zabývá strategickým rámcem. Setkáváme se také začátkem roku vždy eh, v Ženevě, abychom se připravili pro naše strategickou práci v OSN. Kohom eh, řeší celou řadu otázek eh, lidských práv v rámci vnější činnosti Evropské unie. ale formálně se omezujeme, jak jsem řekl, na vnější činnost. Nemáme mandát diskutovat o vnitřních záležitostech. Ehm, podobně je to s výborem LIBE, v, v Evropském parlamentu a možná je to tak i v členských státech. Jak řekl Stavros Lambrinidis, vnitřní a vnější soudržnost a politik je nesmírně důležitá pro naši činnost, ať už z hlediska bilaterálního nebo multilaterálního. Je to tedy věc, které musíme věnovat pozornost. Pokud je o práci v posledních letech, eh, vyjednávali jsme strategický rámec a akční plán, který byl přijat minulý rok. Zároveň jsme vypracovali celou řadu různých pokynů. E, v této situaci úloha členských států je zásadní. E, nejenom proto, že je požadován konsenzus, e, v OSN je Evropská unie pouze pozorovatelem, ale zároveň potřebujeme plné zapojení členských států a to, aby členské státy převzaly odpovědnost za politiku lidských práv. Zároveň je důležitá otázka kapacit. Je třeba sdílet zátěž mezi Bruselem a členskými státy v činnosti eh, ve Štrasburku, eh, Ženevě či Vídni. Pokud jde o OSN, je to zdůrazněno, zdůrazněno také ve strategickém rámci, který byl schválen minulý rok. Evropská unie považuje za velice důležitou důležitou aktivitu v multilaterálních fórech. Máme v Evropě vysoké standardy pro ochranu lidských práv a také mechanismu pro monitorování implementace lidských práv. Pracovali jsme velice tvrdě na tom, aby Rada pro lidská práva eh, byla důvěryhodnou eh, při řešení otázek lidských práv. Zároveň Evropská unie podporuje aktivitu Vysokého komisaře pro lidská práva. Podporujeme eh, univerzální periodický přeskum a tak dále. Chceme se neustále zlepšovat v naší práci eh, v rámci OSN postupujeme strategicky při eh, přípravě na zasedání eh, Rady pro lidská práva. Eh, koordinujeme priority před zasedáním pracovních skupin Rady pro lidská práva. Vycházejícím bodem je vždycky schůze KOHOM a vyslanců EU v Ženevě v lednu každého roku. Tam se snažíme identifikovat jaké jsou naše klíčové priority. Eh, z toho vznikne vnitřní strategický eh, dokument a v únoru schvaluje eh, Rada pro zahraniční záležitosti závěry, ve kterých se naše práce odráží. Na každé zasedání Rady pro lidská práva máme dvě až tři priority které jasně identifikujeme. Identifikujeme také potenciální nové iniciativy. Některé provádí na národní úrovni členské státy. a toto nám pomáhá dosáhnout dobrých výsledků při zasedání. Je třeba mít eh, několik základních priorit v současné době hlavními eh, prioritami, které prosazujeme na Radě pro lidská práva, jsou otázky Sýrie, počet, proces přechodu eh, v arabských zemích, ale také se zabýváme právě dítěte. Eh, důležitým tématem pro nás je také postavení žen v rámci OSN existuje orgán pro eh, prosazování práv žen a rovnost příležitostí. Snažíme se eh, vždy mít vztahy se třetími zeměmi, eh, tlačíme na třetí země také v oblasti zrušení trestu smrti Strategická práce nám také umožňuje ehm, zohledňovat aktuální eh, události, jako například situaci v Bělorusku a snažíme se také připravovat eh, postoj, eh, společný postoj k otázkám, ve kterých jsme neměli v minulosti konsenzus. Poprvé z speciální vyslanec OSN eh, v nedávné době vydal stanovisko eh, k situaci EU. My jsme byli schopni reagovat na tuto zprávu eh, komplexním dokumentem. Sleduji čas a mám ještě 20 sekund a ještě několik bodů, které bych chtěl zmínit, a to ze své zkušenosti. Některé připomínky eh, o spolupráci s Evropským parlamentem a poté možná bych zmínil některé otázky týkající se národních parlamentů. Evropský parlament se hodně zajímá o politiku lidských práv EU a zajímá se také o naši práci eh, především v OSN. Vysoká představitelka minimálně dvakrát ročně je na plenárním zasedání a hovoří o lidských právech Ehm, do parlamentu také chodí zástupci ESVČ. Existuje koordinace mezi KOHOM a eh, výborem 2. Po každé naší schůzi eh, posílám, posíláme informace o našich schůzích nejenom nevládním organizacím, ale také parlamentu, Evropskému parlamentu. Uh, Úloha Evropského parlamentu podle našeho názoru eh, v oblasti lidských práv je nesmírně důležitá. Usnesení Evropského parlamentu o prioritách v oblasti lidských práv je důležitým referenčním dokumentem. Evropský parlament hovoří o prioritách EU v oblasti lidských práv na plenárním zasedání a také ve výboru 2. A to je zásadní při formulování eh, priorit EU. Eh, váš input je pro nás důležitý eh, také s ohledem na naše aktivity v rámci Rady pro lidská práva OSN. A také je to pro nás důležité při kontaktech se třetími zeměmi. Evropský parlament velice pozorně sleduje, jaký je vývoj ve třetích zemích a také jaký je vývoj na Radě pro zahraniční záležitosti. Eh, jsme rádi, že nás Evropský parlament eh, podporuje v naší lobbystické činnosti. Byli bychom rádi, aby v Radě pro lidská práva eh, došlo k pokroku, pokud jde o práva LGBT. Je to oživá otázka například v Jižní Africe. Tato otázka se také objevila při eh, setkání eh, delegace Evropského parlamentu se zástupci z Jižní Afriky. A další bod je důležité eh, využívat mechanismy pro obranu lidských práv. A tyto mechanismy je třeba podporovat nejenom finančně, ale také politicky. Zároveň jsme v radě velice eh, rádi, když eh, máme, můžeme poskytnout podporu pro takovéto mechanismy. Je také dobré, že existuje eh, koordinace s národními parlamenty v oblasti lidských práv a v oblasti činnosti na multilaterálních fórech. Je nesmírně důležité, aby jakákoliv diskuse o politice lidských práv na národní úrovni zahrnula také otázku implementace evropské politiky v oblasti lidských práv. Strategický rámec zdůrazňuje, E, společnou odpovědnost Evropské unie a členských států za lidská práva. A v rámci strategického rámce bylo dohodnuto, že Evropská unie kolektivně a členské státy jednotlivě budou zmiňovat důležitost lidských práv e, na vícestranných jednáních. Evropská unie ani členské státy však nedodržují vždy tento závazek. Ve strategickém rámci členské státy Evropské unie se také zavazují, že budou příkladem, pokud jde o ochranu lidských práv uvnitř eh, těchto států na národní úrovni. Je důležité, abychom měli určitý mechanismus pro monitorování situace pro monitorování e, dodržování pravidel. Takže e, máme zde celou řadu otázek, e, které bych rád, byl rád, abychom dnes probrali na tomto fóru. Děkuji vám, pane Tojermane, za velmi podrobné prohlášení. A teď se dívám směrem k vám. Myslím si, že ta otázka, která tady byla nadnesena, je velmi zásadní takže bychom se rádi vyslechli, co si myslíte vy na národní úrovni. Pokud a jak sledujete práci vašich eh, ministrů zahraničí, mm, na koho mu ale také přímo, když eh, jednají s eh, orgány pro lidská práva v Ženevě nebo v New Yorku. Ptám se, jestli se někdo hlásí o slovo. Možná, že bych panu Tormanovi také mohla ještě říci, že my, když eh, jedeme s delegací do Ženevy, tak eh, tam jednou jsme zažili, od, eh, když nám diplomaté říkali, že vítají přítomnost politiků na, v těchto diplomatických fórech. Samozřejmě, že to plně představuje více práce, ale vítají tu pozornost, která je tomu věnovaná. Já bych vás také chtěla pozbudit, pokud se věnujete lidským právům na národní úrovni, abyste se účastnili práce těchto grémí, která někde se mohou zdát vzdálená, někdo, někoho to na národní úrovni nezajímá, možná jenom v případě ně, něčeho kontroverzního. A další věc, kterou jsem neřekl na začátku, tak tady v Bruselu Získáváme hodně pomoci od eh, úřadu eh, Vysoké komisařky pro lidská práva OSN. Máme také zvláštní zpravodaje a já jsem velmi ráda, že Evropská unie se v loňském roce rozhodla podpořit eh, práci OSN v oblasti lidských práv protože ta práce se neustále rozšiřuje, mají čím dál tím více zastoupení v zemích a potřebují neustále více prostředků. Ale bychom se měli snažit jim pomoci. A e, naš, e, naše zprávy by se měly odvíjet od tohoto univerzálního přístupu. Takže kdo se hlásí o slovo? Nikdo? Yes. Uh, actually, I give you the floor, but I can't see your name. If you... Chtěla bych vám dát slovo, ale nevidím, jak se jmenujete, tak kdybyste se mohla představit. Jina Marlin Farrugia mil parlament ta republika ta' Malta. Waqt li naħseb il-kol já jsem poslankyní z Malty, jmenuji se Faruja. A asi se všichni shodneme na tom, že se rodíme z právy a povinnosti. A s lidskou důstojností. Ale to nestačí, protože to musí eh, hlavně fungovat v praxi, nejenom abstraktně. Dnes jsme slyšeli tady řadu příspěvků. A podle mě nedostatky v oblasti lidských práv řeší instituce. Byla tady řeč o nevládních organizacích a občanské společnosti. Ale máme-li se přesně vyznat v tom, jaká práva a povinnosti máme, musíme vždycky začít u jedince. A myslím, že v každé zemi by měl eh, existovat nějaký vzdělávací program v rámci osnov, eh, školských osnov, který by informoval všechny od začátku o tom, jaká jsou jejich občanská práva a povinnosti. aby je nasávali už od začátku. Protože v tom případě potom se v tom dobře vyznají od eh, malička a budou to dále rozvíjet během svého života. A proto bychom měli mít silnou vizi eh, ochrany lidské důstojnosti a přitom také myslet na budoucnost, na budoucí generace, abychom zabránili porušování lidských práv. Měli bychom vytvářet přirozené lídry eh, už od školy a mm, ty se snažit podporovat během studia. Tím bychom řešili příčinu všech problémů. Chtěl bych poděkovat svým kolegům. Obecně můj přístup je spíše než na makroúrovni se věnovat mikroúrovni a zaměřit se hlavně na děti, které zítra budou těmi dospělými, které budou moci zlepšit eh, práva všech ostatních. Thank you very much. Mnohokrát děkuji za to, že eh, jste hovořila o důležitosti lidských práv a vzdělávání v oblasti lidských práv. Nemám před sebou čísla, ale vím, že v rámci vnějších vztahů se financuje hodně programů eh, v oblasti vzdělávání o lidských právech a demokracii. Navázala bych na to, co jste řekla na začátku, a to, že každá e, osoba se rodí e, s právy, lidskými právy a povinnostmi. My všichni máme povinnost dodržovat existující zákony. A, ale přednedávnem proběhla diskuze, možná je to otázka na pana Tojermana, o tom, že V rámci OSN se diskutovalo o lidských právech a byla to, řekněme, filozofická diskuse a hovořilo se o tom, že lidská práva by měla být eh, poskytována pouze lidem, eh, kteří splňují své lidskoprávní povinnosti. Ale já si myslím, že lidská práva máte, protože už protože jste lidskou bytostí, i když eh, například spácháte nějaký trestný čin. Vím, že před roky um, proběhly tlaky na to, aby eh, tato diskuse eh, už neprobíhala na Radě pro lidská práva. A mě by zajímalo, pane Tormana, jestli tato diskuze stále ještě na Radě pro lidská práva probíhá. Pokud jde o vzdělávání v oblasti eh, lidských práv a další eh, aktivity, bohužel zde nemám eh, specifická čísla, ale určitě kolegové specifická čísla mají. Mohli bychom je případně poskytnout. Myslím si, že to je důležitá součást strategického rámce Strategický rámec se snaží eh, podporovat celou řadu aktivit, a také v oblasti vzdělávání o lidských právech. Jde nám o to, o, zaplňu, o zahrnutí občanské společnosti, o, o podporu snah vlád, o posilování institucí v oblasti lidských práv, eh, právního státu a demokracie a také eh, šířit povědomí o lidských právech. Eh, to jsou věci, které se musí odrážet ve vzdělávání. Je třeba, aby probíhalo vzdělávání o lidských právech, a to na všech úrovních. Evropská unie, Evropská unie podporuje celou řadu programů v této oblasti. Existují regionální magisterské programy o lidských právech. Já jsem já když jsem studoval eh, v Evropě i mimo Evropu, nebylo mnoho studijních programů o lidských právech, ale v současné době existuje takovýchto programů mnoho, nejenom na evropské úrovni. A, a to, myslím si, hodně eh, pomáhá posilovat kulturu lidských práv ve všech oblastech. Změnili jste eh, tu diskuzi o právech a povinnostech to je skutečně diskuse, která se v minulosti mnohokrát objevila, ale není to diskuse, která by nějak aktivně probíhala v tuto chvíli. Tato otázka se objevila eh, u příležitosti 50. výročí eh, deklarace o lidských právech. Hovořilo se tedy o právech a povinnostech Nicméně tato diskuze je součástí takové širší výzvy a to je e, právě otázka zachování univerzality lidských práv. V posledních 10-15 letech, když e, porovnáte počet ratifikací eh, smluv o lidských právech, ehm, jejich počet eh, roste, jejich stále více. Je to eh, působivé. Ale přesto v mnoha zemích existují velké výhrady k jejich dodržování lidských práv. Objevují se také výzvy um, nebo spochybňování univerzality lidských práv a já si myslím, že v této oblasti musíme být velice aktivní a pozorní. Jakákoliv akce, kterou Evropská unie nebo evropské země podnikají, musí se soustředit na to, na zahrnutí eh, vlád ve třetích zemích ale také na zahrnutí občanské společnosti. Eh, iniciativy ve třetích zemích musí vycházet eh, od všech zainteresovaných stran, eh, ze strany občanské společnosti i vlád. To bylo tedy stručně z mé strany a možná ještě něco k tématu podnikání a lidských práv, obchodu a lidských práv. A akční plán Evropské unie zahrnuje celou řadu závazků, které mají zajistit, že Evropská unie půjde příkladem v implementaci lidských práv. Už zde byly zmíněny některé e, různé kroky, e, které Evropská unie v tomto směru podnikla. Je zde tedy velice silný závazek být příkladem ty hlavní principy se integrují do eh, nejrůznějších politik EU, ale v rámci akčního plánu i členské státy se zavázaly, že budou mít národní akční plány v oblasti podnikání a lidských práv. Cílem je aby všechny členské státy měly tento akční plán do konce roku. Nevím, jestli se to stihne, ale celá řada členských států už eh, tento akční plán má. V některých členských státech práce na akčních plánech ještě pokračuje. A myslím si, že to je oblast, kde aktivní účast Evropské unie eh, je velice důležitá. Děkuji. Má ještě někdo nějaké otázky nebo připomínky? Možná se pletu, ale vzhledem k tomu, že se hlásíte o slovo, nebo neodpovídáte na otázky, tak předpokládám, že nesledujete kroky vaší eh, vlády nebo nemáte to v kompetencích eh, kontrolovat eh, politiku vaší vlády v orgánech OSN. Pokud tak neděláte, tak bych vás chtěla vyzvat, abyste se tím zabývali. Mohu vám vás další příklad, protože v té předchozí části jsme tady slyšeli od zástupců občanské společnosti, jak je důležité řešit porušování lidských práv ze strany velkých zemí, kde jde také o další ekonomické zájmy, jako je případ Číny nebo Ruska. Teď například eh, v Rusku eh, se odehrál případ Magnitsky, kdy právník Magnitsky eh, byl ubyt ve vězení a kdy je evidentní, že sam jsou jasní viníci a Evropská unie, no, členské státy, tento případ mohou sledovat a mohou prohlásit naprosto jednoznačně, že ti, kteří mají na svědomí smrt tohoto vězně, tak eh, budou předmětem sankcí a například budou zmrazeny jejich eh, prostředky, které mají v Evropské unii. A když jsem o tom jednou hořela na skupině KOHOM, tam, kde všechny státy vypracovávají svoje stanoviska, tak tam byl pouze jeden zástupce, který říká, že o tom uvažuje. A kdyby to slyšeli od vás, od politiků eh, ve svých zemích, a měli pocit, že i veřejnost sleduje lidská práva v Rusku, tak potom by eh, byli pod větším tlakem, aby na to reagovali. Je tady další žádost o slovo? Kdybyste se mohli představit nejprve. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji eh, za to, že jste nás vyzvala, abychom se vyjádřili. Italský parlament se velmi zajímá o tuto otázku lidských práv, ať už eh, v rámci Itálie i mimo ní. A proto máme výbor, v Senátu, ale i v Kamara dei která se zabývá touto otázkou. Tento výbor se tím tedy zabývá. Já jsem eh, členem delegace Engel eh, v rámci Rady Evropy a eh, tam jsme probírali otázky, které se týkají porušování lidských práv v Rusku a také jsme diskutovali o této otázce. Vystoupili jsme před dalšími institucemi v New Yorku, v Ženevě, v OSN. Nový parlament věnuje velkou pozornost této otázce. Od jara se tím zabýváme. Předseda komory vystoupil v tomto směru, žádal o konzistentnost eh, mezi zahraniční politikou a vnitřní politikou na národní i politické úrovni v rámci EU. A proč? Protože my si myslíme, že nemůžeme akceptovat, aby Evropská unie, která se zrodila takže řekla, že eh, chce, aby se respektovala lidská práva u nás i ve třetích zemích, tak je neakceptovatelné, aby se v rámci EU porušovala lidská práva. Proto my v Itálii v obou komorách jsme zahájili několik projektů, které se zabývají monitoringem a přeskumem platné legislativy. Například se jedná o diskuzi o tom, jakým způsobem se eh, přistupuje k těm, kteří jsou eh, vězněni, internováni v Itálii. Potom máme LGTB eh, komunitu, která má za cíl bojovat proti homofobii. Potom máme otázku domácího násilí proti ženám a další otázka, kterou se také zabýváme. A to souvisí s tím, co řekl náš host pan Tojerman a to je to, jakým způsobem se chováme k eh, imigrantům, lidská práva a ochrana hranic. Co se týče této otázky, tak my eh, čekáme na to, že Evropská unie se vyjádří, protože tady se jedná o klasické téma. Jedná se o konzistentní přístup a podpora, která se má poskytnout všem členským státům, především těm, kteří mají hranice s třetími zeměmi a které jsou vystaveny migračním tokům. Jedná se tedy o vnější hranice EU. Zároveň bych také chci také říci, že se tady hovořilo o konzistentním přístupu. Já si myslím, že někdy se jedná spíše o takovou obavu, abychom byli důvěryhodní a nejedná se tolik o porušování lidských práv v rámci EU i mimo EU. Ty naše obavy by se neměly týkat tolik toho, abychom vystupovali důvěryhodně, ale spíše, že bychom měli bránit životy osob. A proto ta naše usnesení, ta, která se e, schvalují v rámci EU, tak tam se zdůrazňuje ochrana hodnot. Já si myslím, že ochrana osob je důležitější. protože jakmile chráníme osoby, tak samozřejmě chráníme hodnoty, eh, které jsou součástí EU. A to si myslím, že by mělo být naší prioritou a měli bychom to mít opravdu v popředí zájmu. Další věc, o které budeme určitě hovořit eh, dnes odpoledne, sankce. Musíme na tom dále pracovat, my si myslíme, že v EU i mimo EU můžeme uvalovat sankce. Ale když o tom hovoříme, tak by bylo dobře, dobré připomenout, že otázka lidských práv je otázka, která se zrodila a je stále důležitější ve občanské společnosti, kde se stále klade větší význam na právní subjekty a na politické subjekty a to je v popředí zájmu mezinárodního práva. Proto musíme trvat na více na uznávání a ne tolik na sankci. Ty sankce jsou někdy potřebné, ale spíše to připomíná vertikální vztahy, ne tolik horizontální či průřezové. Takže větší uznání a méně sankcí. Děkuji, pan Nikolety. To byl pan Nikolety. Teď eh, Eh, tady máme pana Gomeze ze španělského parlamentu a potom Ana Gomez z Evropského parlamentu, která je z Portugalska. Takže nejprve pan Gomez ze Španělska. Muchas gracias. Eh. Děkuji vám. Já bych chtěl se vyjádřit ke dvě věcem. První připomínka. Eh, vystoupení vlád členských států pokud jde o uplatňování prosazování lidských práv. Španělská vláda schválila v roce 2008 Národní plán pro lidská práva a koncem tohoto roku představí další Národní plán pro lidská práva. Jehož cílem bude zaktualizovat a e, doplnit právní ústavní rámec, který se týká lidských práv. Tato aktualizace má taktéž za cíl, aby veškerá vládní a parlamentní legislativa obsahovala tento národní plán. Týká se to nejenom interní politiky, ale i politiky EU a mezinárodní politiky. pokud jde o toho známého advokáta Magnicky, který byl mučen a nakonec zemřel eh, v ruském vězení. Eh, případ eh, Marinsky, tak o něm se hovořilo v mnoha orgánech i v OSCE. Já jsem se zúčastnil několika jednání, která se tímto případem zabývalo, ale musím říci, že několik eh, parlamentů členských států eh, se mm, touto otázkou zabývala více, byly k tomu prostě více citliví, pokud jde o tato porušení lidských práv mimo EU, například americký kongres byl obzvláště aktivní v této otázce a v rámci EU, pokud si dobře vzpomínám, britský parlament byl velmi aktivní a také ve španělském parlamentě jsme přijali zástupce Eh, pana eh, Magnického a hovořilo se o tom. Ale jiné evropské parlamenty eh, k tomu nebyly tak citliví a nebyly ochotny vystoupit v ústavní formě k této otázce. Já bych proto chtěl poukázat na potřebu toho, že bychom měli být věrni našim principům v rámci EU, pokud jde o otázku lidských práv. A proč? Eh, protože často hospodářské zájmy členských států eh, jsou dány eh, do popředí a upřednostňují se před otázkami lidských práv. A z hlediska konkurenceschopnosti v mezinárodních trzích, já si myslím, že bychom měli mít stejný standard, pokud jde o základní práva. A zde na tomto místě bychom ze strany orgánů EU měli podpořit nějaký nějaký způsob solidarity, eh, či toho, abychom byli věrní principům, pokud je o tyto otázky. Eh, druhá věc, o které bych se chtěl vyjádřit. Už se o tom hovořilo během eh, těch obou zasedání, která jsme měli dnes dopoledne. Za prvé ochrana lidských práv v rámci členských států, tedy v rámci EU. A nemám na mysli konkrétní porušování, ke kterým může dojít, protože dojde ke zneužití moci, protože dojde k třeba k nějakému eh, nezákonnému zadržení, ale mám na mysli prostě strukturální porušování lidských práv eh, v členských státech EU. Všichni víme, a je to jedna z eh, zásadních eh, hodnot EU, že eh, politická pluralita je prostě konečnou zásadou demokracie. A od, od začátku, od samotného zrodu EU, ale ještě předtím, v otevřené eh, společnosti existovali nepřátelé, pokud bych použil výraz, který eh, použil Popper, a tito eh, nepřátelé otevřené společnosti a evropské demokracii byly vždy dva. Za prvé totalita a za druhé hnutí radikální identity. Jsou to tedy nedemokratická radikální hnutí. A v tomto smyslu bych chtěl říci, že mi tady chybí určitý druh obavy v rámci akčního plánu, který by se zabýval těmito dvěma otázkami. Co můžeme udělat my jako Evropská unie, když se objeví kvůli hospodářské krizi a kvůli uh, těm hrozným sociálním dopadům, tak co můžeme dělat, když se objeví určité politické strany, které jsou uh, jasně totalitní povahy či zcela radikální, pokud jde o jejich identitu a které které, pokud by se dostali k moci, tak by porušili zcela jistě základní práva. Dříve se hovořilo o občanské společnosti, ale jak už zde bylo také řečeno, existují eh, spontánní občanské společnosti čisté, mm, ale potom existují nevládní organizace, eh, které eh, slouží těmto obskurním zájmům. Takže já bych chtěl, abychom se nad těmito dvěma otázkami zamysleli. Děkuji. Thank you. Very much. Děkuji vám. Teď Ana Gomez, poslankyně Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, zareagovat na to, co říkal náš španělský kolega. Tedy jak prosazovat lidská práva nebo dolížet na porušování lidských práv eh, v rámci podnikání společnosti. To je součástí společenské odpovědnosti podniků. O tom také často diskutujeme na tomto fóru. I, i národní parlamenty eh, by se tím mohly zabývat. A já bych vám chtěla připomenout důležitost umluvy ANKAK, umluva pro boj proti korupci, kde se vyzývají státy k tomu, aby přijali legislativu proti nezákonnému obohacování. Teď jsme svědky <clears throat> nového jevu, nebo jasné souvislosti mezi šířením eh, korupce, její zastírání a porušování lidských práv, které má zase skrýt e, e, tu korupci. K tomu dochází v mnoha částech světa a naší zpovědností je na to upozorňovat. Například v Angole. Většina těch případů porušení lidských práv jsou útoky na eh, novináře. A to souvisí s tím, že chtějí, aby novináři neupozorňovali na korupci. Ta korupce zahrnuje také vážné porušování lidských práv, například eh, v dolech na diamanty. Globalizací je dop- a dopadem krize v Evropě jsme teď svědky toho, kdy magnáti z Angoly skupují média v jedné z těch zemí, kde v eh, eh, Portugalsku, kde docházelo k odsuzování v médiích těch kroků takovýchto bohatých magnátů. A oni to je, tam média nekupují, aby, protože to je otázka prestiže, ale protože se tam upozorně na porušování lidských práv z jejich strany. A to vím od portugalských novinářů, kteří v důsledku krize jsou teď zastrašováni, bojí se o svou práci a jsou si to vědomi, protože sami se cenzurují, aby na něco takového neupozorňovali. Takže potřebujeme něco, jako je magnetického zákon, který byl ve Spojených státech. Barbara Lochbiller teď upozorňovala, že přijímáme ve výborech legislativu podobného typu. Má to přijít příští týden na plenární zasedání. byla ráda, kdyby se naši kolegové z národních parlamentů zabývali tím, jak by se něco podobného mohlo projevit v praxi také ve členských státech. Něco podobného, jako je magického zákon. A také důležitá role Kohomu. ale také SVČ a vysoké představitelky. Musí se to všechno mnohem více koordinovat. Jdeme na rozvojovou politiku. Rozvojová politika a lidská práva, to musí být propojeno. Má to na starosti Stavros Lambrinidis, ale vyžaduje se to koordinaci z té nejvyšší politické úrovně a to tady nevidíme zástupce Human Rights Watch upozorňoval na ty tři evropské občany, kteří jsou ve vězení v Bahrajnu. Co například bylo v tom podniknuto? Takže někdy se evropské státy mobilizují aby někoho dostali, například z etiopského vězení, ale co jsme udělali proto, abychom osvobodili tisíce aktivistů a novinářů, kteří tam jsou ve vězení také. A je to velmi důležitá africká země, druhá nejvědnatější, je to sídlo Africké unie, je to pro, náš, pro nás partner také v tom parlamentním zhromáždění, je to součástí dohody z Kotonu, je to Eh, takže to pro tu zemi je závazné a my přitom s tím nic neděláme. Jde o to, jak integrovat lidská práva do našich obecných politik, do obchodní politiky, rozvoje politiky a tak dále. A role člen národních parlamentů v tom bude velmi důležitá. A chci ještě zmínit dvě oblasti, kde si myslím, že bychom měli více pracovat na tom propojení eh, v součinnosti s Národním parlamentem. ICC, to je Mezinárodní trestní soud. Tady to souvisí například s Keniou. A potom jde o konsistentnost naší bezpečnostní eh, naší, e, politiky. Jde tady o bezpilotní letouny. Já jsem nedávno byla v Pakistánu. A tam jsme neustále museli řešit to dvojí měřítko to při používání bezpilotních eh, letounů. Oni samozřejmě to něco jako také mají, protože ty bezpilotní letouny zabíjejí povstalce. A víme, že to je cílené zabíjení, je to program, od kterého se musíme distancovat, protože v Evropě je to zakázané. A my nesouhlasíme s tím, že naši američtí partneři něco takového používají. A porušují tím základní lidská práva. And now I have to remind us all of... Děkuji, ano. Musíme mít na paměti, na paměti čas. Ve 12.30 musíme skončit. Tlumočníci souhlasili, že tu s námi budou eh, o 10 minut déle. Mám zde ještě čtyři kolegy na seznamu. A pokud se nedostanete ke slovu, tak budete moci hovořit odpoledne. Teď má paní Kristina Di Pietro. Grazie, signor Presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pohovořím o konkrétním případu eh, v italském parlamentu v oblasti lidských práv. Při revizi eh, návrhu legislativního návrhu v roce 2013 moje hnutí předložilo návrh, které potom eh, italská vláda přijala jakožto doporučení. My jsme předložili několik bodů a já si myslím, že tři z těchto bodů by bylo dobré zde zmínit. Za prvé, zaručit, že opatření pro boj s nelegální migrací musí eh, splňovat komunitární eh, normy ústavu musí být eh, v souladu s ústavou, s italskou ústavou. Za druhé zaručit, aby postupy Azylové postupy byly spravedlivé a eh, rovnocené, především pokud jde o článek 3 eh, Evropské úmluvy o lidských právech pro všechny orgány, italské orgány a pro všechny osoby, které jsou ve styku s těmito orgány. Za třetí mezinárodní smlouvy a potom pokud jde o návraty, eh, vzhledem k posledním eh, rozsudkům Evropského eh, soudního dvora. Za čtvrté, pracovat společně v rámci EU s cílem splnit Dublinskou úmluvu, tak jak je v současné formě, kde se hovoří o otázkách žádostí, které jsou předloženy v jakémkoliv členském státě EU. Týká se to toho statutu uprchlíka, protože často toto znamená, že se jedná o jakýsi druh exilu. Prostě ta osoba, která dostala otisky těchto osob a potom tato osoba, už, e, která odevzala ty otisky, nemůže cestovat po EU a zároveň to e, znamená, že tato osoba nemá možnost najít pracovní místo či ubytování právě v tom eh, místě, kde by eh, eh, mohlo dojít ke združení rodiny této osoby. Takže ať už jde o Radu Evropy ať už jde o vysokého komisaře pro uprchlíky, tak eh, oni eh, protestovali proti těmto článkům Dublinské umluvy. My doufáme, že naši eh, kolegové z jiných národních komor, z ostatních národních parlamentů nám budou moci pomoci, abychom mohli předložit tento návrh. Děkuji. Já vlastně mám pytání. Wiadomo, že... Děkuji. Já bych měl ještě jeden dotaz. Ví se, že eh, nejdůležitější eh, základní právo znamená právo na život. A toto eh, samozřejmě je, existují mnoho ohrožení. Jedná se o lékařské pokusy, o vědecké pokusy, jedná se o lidská embrya, anebo například, když jde o transplantace, Jedná se například o osoby, které dlouhá léta jsou v komatu. Týká se to také otázky eutanazie. Například, co se, když jsou odpojeny od přístrojů, tak jak zde se událo v Belgii. Takže já bych chtěl vědět, jak to vypadá s iniciativami těch eh, zúčastněných členských států, jak můžou posílit eh, právo na život, eh, především pokud jde o vědecké a lékařské pokusy. Děkuji. Thank you, Mr. Severinsky. Now I... Děkuji a eh, panu Severinskému a nyní pan Němec eh, Maďarska. Köszönöm a szót. Ahogy itt hallgatjuk egy... Eh, děkuji vám. My jsme si tady vyslechli, co nám řekli kolegové, co dělá výbor, co dělají ostatní zástupci, ale my si musíme vyslechnout, co dělá Evropská unie jako celek, co dělají členské státy, jak se zasazují o demokracii a jakým způsobem eh, bychom toto mohli činit prakticky. Jedná se o konkrétní příklady. I v eh, soukromé oblasti musíme mm, dát eh, pozor na to, tedy konkrétně v, pokud jde o soukromý průmysl, tak o průmyslovou oblast, tak aby byla dodržována lidská práva. Jedná se i o, o evropské občany, kteří trpěli porušováním lidských práv. My jsme slyšeli, e, co dělala britská tajná služba, e, to, e, ta jejich špionáž a to je přeci také porušování lidských práv a zde se jedná o občany EU, ne o občany třetích zemí. My, občané EU, jsme zatím k tomu nedostali jasné informace, tady se o tom nediskutovalo. Například se tady hovoří o tom, že se porušují lidská práva v Rusku, že se eh, jedná o šikanu ruských občanů, ale mm, víme, že výbor LIBE se tímto také zabývá porušováním lidských práv v rámci EU. A to musí mít přeci také nějaké důsledky. Já si myslím, že každý zástupce eh, národních parlamentů může potvrdit, že i národní parlamenty se zabývají touto otázkou. A pokud eh, náš kolega z Řecka souhlasí, eh, potom abych mu dala slovo odpoledne, abychom nyní měli možnost dát slovo panu Tojermanovi. K tomu, co, řekli, eh, co řekl pan Němec a kolega z Itálie, hovořili o uprchlících a také o právu na soukromí. A myslím si, že to jsou relevantní témata pro odpolední část naší schůze. Nyní pan Tojerman. Děkuji. Objevilo se zde několik otázek, o kterých se bude hovořit ještě i dnes odpoledne když budeme mluvit o otázce vnitřní a vnější soudržnosti. Eh, reagoval bych na to, co říkal pan Nikolety. Eh, například zmiňoval práva LGBT. V Kohom Eh, řešíme především vnější dimenzi. Nicméně na začátku tohoto roku eh, vznikly, jsme vypracovali nové pokyny pro Evropskou unii, jak Evropská unie může posílit eh, své úsilí podporovat práva LGBT. Objevila se celá řada otázek. Můžeme jenom vyzvat třetí země, aby dodržovaly určité standardy. Nicméně je to téma, Eh, u kterého v posledních letech došlo k velkému pokroku uvnitř členských států. A to je dobrý příklad také pro třetí země. Pokud porovnáme situaci se situací před několika lety, došlo k velkým změnám. A I Evropský soud pro lidská práva v rámci svých rozhodnutí eh, v tomto směru mnohé učinil. Na začátku tohoto roku jsme tedy vypracovali pokyny na také na podporu svobody vyznání eh, v celém světě. Eh, v druhém semestru v současné době eh, pracujeme na pokynech pro to, jak Evropská unie může posílit svobodu projevu. A některé ty věci, které byly zmíněny zde v diskusi, se určitě objeví v pokynech. Jde zde skutečně o naši odpovědnost eh, při naší práci a já souhlasím s tím, že odpovědnost a důvěryhodnost eh, není cíl sám o sobě, ale eh, je to důležitá věc při tom, abychom mohli prosazovat naše zájmy v oblasti lidských práv. Musíme se podívat na to, eh, v které situaci je jaký přístup nejlepší. Někdy musíme preferovat tichou diplomacii, někdy je potřeba posilovat eh, kapacity občanské společnosti, podporovat obránce lidských práv v zemích. Takže je to určitý mix. A ať už děláme cokoliv z politického hlediska nebo z finančního hlediska, jde o to, aby došlo k posunu. Zároveň je důležité hodnotit eh, dopad eh, našich kroků. Eh, někdy není žádný dopad vidět během několika měsíců, je potřeba počkat déle. Nicméně je potřeba podívat se na to, zda naše přispění bylo relevantní. Někteří pracují velice tvrdě a bohužel nedostáhnou výsledku. Ale jindy i malá pomoc skutečně znamená velký výsledek. Já se domnívám, že strategický rámec a akční plán eh, jsou eh, podstatné. Diskutovali o tom ministři v červenci na schůzi. Rada pro zahraniční záležitosti eh, učinila ve svém eh, prohlášení jasný závazek podporovat lidská práva. Myslím si, že je zásadní, aby zde existovala soudržnost mezi členskými státy a EU v oblasti lidských práv. V této oblasti byl učiněn velký pokrok v posledních rokech, letech, to musíme mít na paměti, ale zároveň eh, je třeba podívat se na to, jak aplikovat naše pokyny, naše dokumenty, případ od případu. Zazněla zde otázka, proč eh, naše činnost nezohledňuje um, otázku lidských práv uvnitř EU v důsledku hospodářské krize. Eh, je to proto, že my, se, my máme mandát soustředit se pouze na vnější činnost uvnitř EU je celá řada důležitých iniciativ v tomto směru, ale neřeší je akční plán, protože ten se soustředí na vnější dimenzi. Je zásadní podívat se na to, aby zajistit to, aby lidská práva byla integrována do všech politik Um, uvnitř členských států i na úrovni EU. A to byl hlavní cíl strategického rámce akčního plánu. Máme zde politické závazky, že je potřeba integrovat lidská práva do veškeré vnější činnosti Evropské unie i členských států. A také, když se podíváte na akční plán, jsou tam specifické akce, eh, které je třeba eh, naplnit eh, v celé řadě oblastí. Eh, klíčovou roli eh, v řadě oblastí hraje také komise. Komise je plně zapojená do celého procesu. A je důležité eh, partnerství a spolupráce s komisí. Myslím si, že to byly ty nejdůležitější body, které jsem chtěl zmínit. Jenom stručně. Je to z mé strany všechno. Děkujeme panu Tojermanovi, dostáváme se na konec dopoledního jednání. Nyní vás zveme na sendvič k obědu, tam může pokračovat neformální diskuse, opět se sejdeme ve tři hodiny.